Vážení kolegové, dámy a pánové, nastal čas, abychom zahájili opět práci. Dnes je tu s námi komisař de Gucht a proběhne s ním výměna názorů o budoucnosti obchodní politiky Unie. Komise v současné době zvažuje, jak může obchodní politika Unie pomoci dosáhnout realizaci strategie EU 2020. V poslední době komise zahájila veřejnou diskusi o e, budoucí Eh, komunikaci v oblasti obchodní politiky, protože právě tato politika bude mít zásadní význam pro dosažení trvale udržitelného růstu a také eh, pro obnovu eh, podílu Evropské unie na světovém obchodě. A proto komise připravuje také nové sdělení v této oblasti. A je to tedy pro nás eh, mimořádnou příležitostí, že zde máme komisaře de Kuchta, eh, který nás seznámí s obsahem a cíly strategie 2020 v oblasti obchodu v Evropské unii. Vážený pane komisaři, děkuji vám mnohokrát, že jste přišel a eh, můžete oslovit náš výbor přímo a velice se těšíme na vaše slova. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. je pro Evropu těžká doba, pomalý růst, vysoký vysoká nezaměstnanost a schodek veřejných financí. A právě tyto schodky musíme eh, změnit. Znamená to, že nemůžeme již fiskálně podporovat ekonomiku. V takových časech bývá velice obtížné utvářet obchodní politiku, ale zároveň taková politika se musí stát hybnou silou hospodářského rozvoje a musí napomáhat vyšší efektivnosti EU. Jsem přesvědčen, že EU by měla zůstat otevřenou ekonomikou, nikoli naivně otevřenou. Evropa se nebude jednostranně odzbrojovat v oblasti obchodu. A také bychom měli být bdělí vůči jakýmkoliv pokusům zavést protekcionistická opatření. Přesně toto poselství přináší předseda Barroso na nadcházející summit G20. To jsou klíčové body naší nově utvářené politiky, tedy podpora inovací a konkurenceschopnosti ve strategii EU 2020 pro růst a pracovní místa, ale především pro trvale udržitelný a inkluzivní růst. Bez výraznějšího růstu nebude možné financovat sociální stát. Obchodní politika však musí přinášet také příležitosti spolupráce s našimi partnery po celém světě a přináší také možnost podporovat evropské hodnoty. V květnu jsem již zdůraznil, co můžeme v následujících 18 měsících očekávat. Nyní jsem přišel, abych si vyslechl vaše názory na to, jak se má obchodní politika v následujících letech utvářet. V tomto smyslu jsme zahájili veřejné konzultace a jsem velice rád, že mohu oslovit i vás, protože právě Lisabonská smlouva v oblasti obchodní politiky dává parlamentu výraznější pravomoci. Můžete si klást otázku, proč nová obchodní politika? Nestačí, již, nestačí k tomu již existující strategie vyvinutá v roce 2006. Globální Evropou jsme uzavřeli asociace volného obchodu s nově se rozvíjejícími ekonomikami v Asii, v Koreji, Indii a dalších oblastech, protože právě tyto ekonomiky budou nabývat na významu a právě proto se soustředíme na správná místa. Mám pocit, že v současné situaci musíme zkoumat více možností spolupráce a musíme posouvat hranice více zón volného obchodu, to nechci vylučovat samozřejmě. Budou nově zahájena jednání se zeměmi Mercosuru například v tomto směru, ale co je důležitější je hloubka a kvalita obchodních vztahů s našimi partnery. Dovolím si citovat tři příklady oblastí, kterým se budeme věnovat. Jednak jeden dopad globalizace. Uměle vzniklá hranice mezi politikou pro vnitřní trh a vnější trh. Pokud chceme být konkurenceschopní, musíme brát v úvahu regulační rámec a také kroky dalších ekonomik, které se snaží minimalizovat náklady obchodování mezi různými regulatorními režimy. Někdy to znamená obchodovat s nejlepší hodnotou a standardy, jindy to znamená poučit se od ostatních, utvářet mezinárodní standardy. Ehm, to by mělo být správnou odpovědí. Dále Evropa 2020 klade velký důraz na eh, chytrý rozměr růstu a trvale udržitelný růst, vysoké technologie, inovativní technologie, zelené technologie. Obchodní politika může v tomto sektoru také výrazně přispět například podporou eh, technologických služeb, stejně tak ekologické zboží Mohli bychom napomáhat šíření těchto technologií a e, utvořit kruh vzájemného napomáhání ekologickým technologiím a snižováním nákladů. Zároveň musíme uznávat celou řadu základních principů, které jsou zakotveny ve smlouvě a které odrážejí sdílené hodnoty, jako například právní stát, trvale udržitelný sociální rozvoj, ochrana životního prostředí, udržitelnost a úcta k lidským právům a mnoho dalších. Obchodní politika patří ke klíčovým faktorům k podpoře těchto základních hodnot. V této oblasti máme vůči obchodu velká očekávání. A to především eh, co do působení EU celosvětově. Společná obchodní politika eh, je eh, právě v tomto smyslu vázána úsilím splnit tato očekávání, ale zároveň si uvědomujeme, že obchodní politika nevyřeší všechny problémy v této oblasti. Otázka tedy zní, kde najít rovnováhu mezi podporou evropských zájmů a o obhajobu evropských hodnot. Jde také o otázku koherentnosti, a to nejenom koherentnosti s dalšími politikami EU, ale také možností si uvědomit, že tam, kde obchodní politika nepřinese řešení, lze aplikovat politiky další. To je možná ještě důležitější. Jak jsme již uvedli, náš vyjednávací program bude zásadním aspektem naší obchodní politiky. Také musíme zintenzívnit snahy o implementaci toho, co vyjednáme. A ta implementace musí proběhnout i na straně našich partnerů. Musíme se také zaměřit na ochranu práv duševního vlastnictví a v této souvislosti podporovat naše hodnoty i na trzích třetích států. Musíme také zdokonalovat systémy zadávání veřejných zakázek a také se musíme snažit, aby hlavní světové ekonomiky byly otevřeny i vůči evropským firmám. Zároveň musíme věnovat větší pozornost dohledu na státní pomocí, Dále strategie pro otevřenou Evropu musí nabídnout příležitosti růstu a utváření pracovních míst pro naše partnery, zvláště v rozvojovém světě. Navrhuji také, aby ve sdělení byly obsaženy podrobné aspekty této práce sdělení o nové obchodní politice eh, kolegové eh, Tajány a pan Barnier společně odpovídají za utváření obchodní politiky a všichni se snažíme zajistit konzistentnost s touto politikou, politikou hospodářskou a eh, politikou obchodní, což je základ úspěšných ekonomik. Mým cílem pro přijetí tohoto sdělení v kolegiu komisařů je eh, získat souhlas ke konci října a nyní si rád vyslechnu vaše názory. Kde vidíte mezery v obchodní politice? Kde je možné tuto politiku ještě zdokonalit? co očekáváte od této nové politiky a předem vám chci poděkovat za vaše diskusní příspěvky a připomínky, kterých si velmi vážím. Děkuji. Thank you. Now the floor is... Děkuji vám a nyní máme možnost diskutovat a nyní v prvním kole dám slovo vždy zástupcům příslušných politických skupin. Jako první EPP, jestliže chtějí začíst. začít. Já se omlouvám, že jsem přišel pozdě, ale dnešní den je trošku takový prapodivný. Já bych rád se zabýval určitými aspekty. Za prvé, když se eh, přemýšlí o nové strategie eh, o zahraniční Mm, obchodě, pak bychom nejdříve měli si představit výsledky minulé strategie. A jestliže si představíme Global Europe, a já jsem byl zpravodajem k této tématice, tak vidím, že jsme bohužel nebyli v mnoha oblastech příliš úspěšní. A například v rámci VTO jsme nepokročili kupředu, ale já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom bývali uzavřeli úspěšně kolo z Doha, mnoha a na to bychom se měli nadále soustředit, ale vzhledem k současné situaci bychom měli pokračovat také s dohodami o volném obchodě a dali musíme také uvažovat o tom, s kým budeme vyjednávat o těchto dohodách o volném obchodě, kde máme e, naše zájmy a také kterých věcí se a hodnot se nehodláme vzdát. A za třetí, jak zvládneme dohody o volném obchodu strukturovat a uspořádat tak, aby se přizpůsobili měnícímu se světu. Co tím myslím? Jestliže například v současné době vyjednáváme s Indií, kdy Indie Indové eh, chtějí různé výjimky v různých oblastech, pak lze samozřejmě o určitých výjimkách hovořit, ale to, co mi leží na srdci, je to, že v těchto dohodách, ať je to s Indií nebo s jinými partnery, musíme zabezpečit, aby veškeré výjimky, se kterými budeme dnes souhlasit, tak aby všechny tyto výjimky měly také konečné datum. Buď to je to, může to být opravdu rok, kdy budou tyto výjimky ukončeny, anebo budou stanoveny určité ukazatele, určité benchmarky, podle kterých se budeme orientovat. Podíváme-li se na dramatický růst v určitých zemích, jako v Brazílii, Argentinii, Indii či v Číně, tak pro mě je velice důležité, abychom u všech těchto dohod, o kterých nyní jednáme, abychom brali v potaz, že toto to nejsou statické dohody, ale že musíme brát také v potaz, že další regiony na světě se budou dále rozvíjet. A co je pro mě také důležité pro tuto budoucí strategii o zahraničním obchodě, tak mám pocit, že komise se nalézá před těmi problémy, že my například věci, které my nyní dáváme, tak říkat bezúplatně dál, to jsou například zbraně a další věci, takže toto vypadá, že toto je konstantní věc, konstant, stálá záležitost. Tady například myslím na změnu ABS, jak zvládneme přepracovat tuto úpravu tak, tak, aby se zabezpečili, aby partneři jako Indie se nemohli stáhnout na určitý standard a řekli by, že tyto věci máme již k dispozici vzhledem k současné situaci a proč bychom měli otevřít náš trh v důsledku dohodě, dohody o volném obchodě. My bychom měli tento systém tedy uspořádat tak, aby rozvíjející se ekonomiky neměly profit ve všech oblastech, a tak, abychom také nemocné excesy, jak je to například e, státy v zálivu, stále ještě spadají pod tento systém, který je, mají daleko větší příjmy e, nad hlavu než Evropské unie, tak, abychom tuto strategii vůči těmto státům znovu e, zvážili. A také si myslím, že by bylo dobré v budoucí strategii propojit jednotlivé oblasti. Tím nemyslím, že ekonomickou politiku bych chtěl zatížit jinými ekonomikami a jinými politikami. O tom hovoříme již dlouho. My, mně jde o to, jak můžeme využít jiné politické oblasti pro lepší využití zahraniční politiky. Když tady myslím například na surovinovou strategii, kterou schválila komise a ke které jsme se také vyjádřili jako Evropský parlament před dvěma lety, tak tady se jednalo pouze o obchodní témata. Ale já si myslím, že jiné oblasti politiky bychom bychom také měli využít. Například bychom měli také hovořit o tom, že v zahraniční politice bychom měli podpořit například ekologickou politiku, politiku životního prostředí a také další politiky. Takže já si myslím, že bychom měli také přemýšlet o tom, jak my přispějeme naší zahraniční politikou také k jiným politikám. Například, co může také sousedská politika vykonat pro zahraniční politiku a já bych byl rád, kdyby vaše strategie toto zohlednila. Dále bych byl také rád, kdybyste nám co možná nejdříve dali, dal k dispozici písemný dokument, tak abychom neformálně mohli také se vyjádřit a uvést naše připomínky. A dál bych byl také rád, kdyby vy jste ve své strategii vzal v potaz naše názory, které jsme k zahraniční politice zpracovali v rámci eh, eh, v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. Děkuji vám. Now it's the time to give the floor to the Nyní nastal čas dát eh, slovo um, Alianci socialistů a demokratů. David Martin, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, za prvé souhlasím s Danielem Gasparim v tom smyslu, že naše eh, výsledky z vyjednávání v Doha jsou zklamáním. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že naši vyjednávací partneři, američané, brazilci a další, byli eh, více zaměřeni na dosažení úspěchu v Doha. Důležitá je naše strategie eh, dohod volného obchodu. Eh, ta strategie existuje a je také zřejmé, že je důležité rozhodování o tom, s kterými zeměmi a regiony v tomto smyslu budeme vyjednávat. Než vznikl tento výbor, měli jsme výbor pro průmysl a obchod a já bych v tomto smyslu rád viděl větší propojení s cíly a strategiemi v oblasti průmyslu. To neznamená, že bychom si měli vybírat jenom vítěze, ale Komise by se měla zaměřit na to, která průmyslová odvětví mají klíčový význam pro Evropu, kde je náš strategický zájem a právě tyto zájmy bychom se měli snažit plnit právě při utváření dohod o volném obchodu. Eh, neměli bychom to vnímat jako eh, která země v tomto smyslu z toho získá nejvíc. Důležité je, co z toho získá také Evropa. Kety eh, Ashtonová byla na plenárním zasedání minulý týden a zdůrazňovala, že právě lidská práva by měla být tou linií, která prochází všemi našemi snahami, ale myslím, že to též platí o obchodní politice a průmyslové politice Hm. Otázka zní, zda bychom my měli v těchto dohodách diskutovat o lidských právech, eh, pokud nebudeme taková ustanovení v praxi vymáhat protože jakmile se na nich dohodneme, je potřeba to vymáhat v praxi. Děkuji vám za trpělivost, pane předsedo. Ještě chci zmínit otázku eh, takzvaného fair trade, spravedlivého obchodování protože již v minulém mandátu Evropského parlamentu eh, jsme jednali s DG pro obchod, dále s generálním ředitelstvím pro rozvoj a další a vím, že tehdy eh, Peter Mandelson chtěl být progresivní a chtěl poskytnout patronát těmto iniciativám v oblasti fair trade. Zajímalo by mě, zda i tato nově složená komise má zájem o podobný patronát, protože to patří také ke klíčovým oblastem politiky EU. Děkuji. Děkuji vám. A za liberály Nicolo Rinaldi, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu komisaři za informace, které poskytl ohledně budoucí obchodní politiky EU. V současné době probíhá také v parlamentu a i mimo něj eh, rozsáhlá diskuze. Jde o politiku rozvoje Evropské unie po Lisabonské smlouvě a jde také o nástroje zahraniční politiky, co by důsledek vstupu v platnost Lisabonské smlouvy? Jsou to někdy obtížná témata. Pokud se zajímá nás, pokud se bude koordinovat politika rozvoje, jaké nástroje bude mít k dispozici politika zahraničního obchodu, Podíváme-li se na to, tak vidíme, že obchodní politika se v podstatě by měla přetvořit v politiku zahraničního obchodu a to je vaše privilegium a současně vaše zodpovědnost. Protože politika zahraničního obchodu je tak říkajíc důležitým aspektem zahraniční politiky zahraničních vztahů. A to si myslím, že tady Lisabonská smlouva dala velkou zodpovědnost komisi. Takže se ptám, Jaké synergie vidíte? Jaké jsou vztahy a poměry v komisi? Jak budete zajišťovat, aby obchod se rozvíjel, aniž by se to dotklo politiky rozvoje nebo politiky zahraničních vztahů? Jak vypadá tady rovnováha v komisi mezi jednotlivými oblastmi? Pak máme ještě ASP, ASP+, plus to jsou další aspekty, které mají určité dopady na regiony a země na celém světě a chystáme se přepracovat to nařízení. Bude to v rámci ASP nebo ASP Plus na Sri Lance, to je návrh komise, který je k dispozici, který se projednává, který je třeba ještě potvrdit a ještě v červenci bude provedeno konečné hodnocení. Eh, můžete s námi v některých prvcích souhlasit. Mě to dějí dopady APS+, pokud je o Sri Lanku, protože Sri Lanka určitě udělala mnoho chyb, ale politicky viděno zaplatila Sri Lanka za tyto chyby možná příliš mnoho. Dále Izrael a Palestina. Hmm. Máme některé politické nástroje, abychom se prosadili a máme také nástroje obchodní politiky, zahraničně obchodní politiky, o těch jste hovořil i vy. Je to přístup pro to, je to přístup na naše trhy pro palestinské produkty, dále máme také asociační a kooperační dohodu s Izraelem a ptám se, jak je možné použít tyto věci s ohledem na poslední události, ke kterým došlo v regionu. Ano, já si myslím, že další část bychom měli, tedy další část otázek bychom měli rozdělit na dvě, takže nyní bude pan komisař odpovídat où euh, on développe une nouvelle stratégie, monsieur le commissaire, já si myslím, že když se vytváří a rozvíjí nová strategie, tak je třeba vědět, co se už udělalo a jakou bilanci z toho můžeme vyvodit. My jsme v posledních třech letech viděli, že jsme měli potravinovou krizi, spojenou s krizí trhu se zemědělskými produkty na celém světě, energetická krize, hospodářská krize a i sociální krize, v podstatě celá paleta. A reagovat na tyto krize my jsme zejména v poslední fázi eh, měli velmi aktivní politiky se silnými dotacemi v některých oblastech a intervencemi vel, velmi intenzivními. A to ukazuje například, jak důležité jsou eh, agentury pro exportní úvěry tak, aby bylo možné eh, navázat smlouvy a projekty právě pro evropský průmysl, ale to je krátkodobá věc. Ve veřejné diskuzi to vypadá tak, že všechny frakce a všechny strany hovoří o dumpingu globalizačním, ekologickém, monetárním, fiskálním dumpingu, ale stále ještě není možné převést to na nějakou rozumnou průmyslovou politiku nebo politiku zahraničního obchodu. Pane komisaři, jde mi o to. Komerčně viděno, z těchto všech krizí, co z nich vyvozujeme v těchto posledních letech? Protože vím, že se stále říká, že obchod nás z krize vyvede, ale my jsme velmi málo hodnotili, nakolik liberalizace obchodu je skutečně příspěvkem k tomu, abychom se dostali z krize. Pro nás například je zcela jasné, že liberalizace finančních služeb v posledních letech byla příspěvkem ke zrychlení krize finančních trhů. To je tak už roka půl dva. A vy jste správně řekl, a je to také důležité, vzniká tu dojem, že dnes převládá názor, že strukturální evropská politika, ať je to v oblasti průmyslu, rybářství či zemědělství, že toto jsou politiky, které nám umožňují reagovat na globalizaci. Vzpomínám si na diskuzi s generálním ředitelstvím pro rybolov, kdy se mi snažili vysvětlit, že toto je ta politika, která vlastně umožní evropským rybolovným eh, odvětvím přizpůsobit se globalizaci. A my nemáme v Evropě zase tak až silnou průmyslovou politiku. Když to tedy otočím, tak eh, platí, že politika průmyslová běží přes liberalizační dohody, my otvíráme jeden sektor za druhým, ale to není strategická orientace Evropy. To je průmyslová politika. A pokud je o Doha, pokud pokud eh, jde o tento prvek, tak tam je to otázka strukturování těch jednotlivých prvků. Pokud půjde o bilaterální dohody, ať už jde o AKT nebo ne, jde o to, že kritéria trvalé udržitelnosti u e, paliv například, nakolik mohou být tyto aspekty kritériem pro postup Evropy. A pak ještě veřejné subvence. Byla nám předložena zpráva 150 miliard dolarů subvencí do paliv. To snad není pravda, když se podíváme na výzvy e, změny klimatu. Tolik tedy můj, můj otazník k této metodě, pokud je o metody. Vy jste se zavázali, pokud je o Koreu a Předtím, než se něco dohodlo, tak jsme se dozvěděli určité informace. Teď běží jednání. Co uděláme s tím, aby se neopakovalo to, co se stalo v Mercosuru? Samozřejmě, je to všechno otázka kompetencí, ale myslím si, že politicky viděno by parlament měl mít informace. Pane komisaři, prosím, můžete se vyjádřit k těmto prvním vystoupením. Pane předsedo, já jsem předpokládal, že hlavním smyslem tohoto jednání bylo poznamenat si otázky a připomínky, které budete mít a pak to zakomponovat do sdělení, které připravujeme, ale není problém, mohou se vyjádřit ke konkrétním otázkám, například otázka Janika Žadoa o Mercosuru, k té se mohu vyjádřit. V kolegiu jsme se rozhodli obnovit ta vyjednávání a hned den poté jsem toto výboru vysvětlil. Ale eh, pak nám bylo řečeno, že jsme rozhodli, aniž bychom to konzultovali, ale já jsem na zasedání výboru pro obchodní politiku tuto informaci sdělil. Myslím si, že Eh, naopak parlamentu se dostalo lepšího zacházení než radě. Radě se to rozhodnutí také nelíbilo a deset členských států nám poté napsalo, že eh, měly proběhnout konzultace s nimi předem, já samozřejmě klidně mohu o těchto záležitostech diskutovat se všemi. A mým záměrem je uznávat pravomoci všech institucí, stejně tak, jako musí být respektovány pravomoci komise. A Mercosuru máme jasný mandát a my jsme v rámci tohoto mandátu obnovili vyjednávání a skutečně takové rozhodnutí spadalo do pravomocí komise. Samozřejmě musíme parlament informovat a diskutovat s ním o tom. Já nemám žádný problém s takovou diskusí, ale komise má také své pravomoci. A myslím si, že nejlepší cesta, jak zajistit fungování tohoto institucionálního trojuhelníku komise, rada a parlament, je cesta vzájemné úcty. Um, Euh, Proto si myslím, že je lepší respektovat eh, jednotlivé instituce a rozdělení pravomocí mezi nimi, eh, tak budou naše vztahy lepší k dumpingu nyní. Vy se domníváte, že finanční deregulace je částečně odpovědná za finanční krizi. Nevím, ale je to možná otázka přesvědčení, otázka názoru. Je pravda, že finanční krize vznikla právě u finančních institucí, ale nejsem přesvědčen, že to bylo tak v úzké závislosti na regulaci. Myslím si, že hlavní příčinou krize byla povaha finančních institucí a změna povahy finančních institucí. Když se začaly rozšiřovat instituce, které se zaměřovaly spíše na vybírání poplatků a poskytování služeb v oblasti průmyslu a hospodářství obecně a šlo tedy o problém v průmyslu bankovních produktů. Povaha tohoto odvětví jako taková se změnila, to mělo také své příčiny. A nejsem si jist, zda toto patří také do mandátu tohoto výboru. Souvisí to s Bazilej 1 a Bazilej 2 a samozřejmě to souvisí také s denodenním hodnocením bankovních produktů, eh, které vyvolalo výraznou volatilitu a ta pak přispěla k té nerovnováze, k té nerovnováze a Nejde tedy jenom o deregulaci, ale také o to, jaký typ deregulace eh, máte. A právě to je také příčina selhání v této oblasti. Je to způsob fungování finančních trhů a právě proto eh, musíme v současné době tuto oblast regulovat. Na druhou stranu eh, některé kroky byly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 Jenom proto, že finanční instituty jsou základem krize, nemůžeme vinu za krizi svalovat na ně. Pouze na ně. Pokud eh, až zahájíme eh, nové jednání v Doha, tak eh, to budeme muset nějak zvládnout. Já si nemyslím, že by bylo primární úlohou EU e, rozjet znovu jednání v Doha. Z července 2008 z e, Ženevy, e, tam máme výsledky jednání, tam byla konfrontace mezi všemi zúčastněnými, mezi Indií, USA a všemi. Proto došlo k tomu, že se ta jednání přerušila. Je pravda, že to, co se v červenci 2008 dostalo v Ženevě na stůl, skutečně nemohlo eh, vést ke skutečné dohodě. Tam eh, to vyžaduje změny. Ale říkám to jasně na adresu našich amerických eh, kolik přátel. Oni jsou na tahu. Kvůli nim ta jednání stroskotala a oni teď musí udělat všechno pro to, aby tu současnou blokádu zase překonali. Nevím, jak by to Evropská unie sama měla a mohla zvládnout. Je po otázkou podívat se na to, komu to nese úspěch, komu to prospívá to, co bylo v červenci 2008 na stole. Zatím to není v platnosti. A pro Evropskou unii můžeme říci, by to nebylo sice vynikající, ale mohla by to akceptovat. A ani Spojené státy by neměly žádné velké výhody z toho, co bylo celkově na stole. Ale budeme muset pokročit. My jsme ochotni vyjednávat. Nemyslím si ale, že bychom my měli možnost, abychom sami znovu rozjeli jednání. Jak to máme udělat? Máme udělat nové ústupky jednostranně v oblasti zemědělství? Komu ustoupit? Všichni by na to reagovali, ale to by samo o sobě nepomohlo. Říkáte, udělejte něco, aby se to znovu rozjelo. Dobře. Eh, já, nevím, já zhruba tuším, jak by se to dalo znovu rozjet. Ale když tyto ústupky poskytnu, které bych mohl udělat, tak mě dáte setnout hlavu a já si myslím, že to by také nikomu nepomohlo. Pokud jde o dohody o volném obchodu. jestli je možné do těchto dohod dát také trvalé, kritéria trvalé udržitelnosti. Podívejme se na to, jakým způsobem se dostáváme na určité trhy. Co jsou pro nás hlavní vodítka průmyslové politiky? Nejdříve je nutné eh, věnovat se trhům, kde je také kupní síla – tam to je vlastně základ pro rozvoj a růst. A to je to, co požaduje strategie EU 2020. Máme získávat nové trhy pro evropské podniky. A pokud to chceme všechno sladit, trvalou udržitelnost, sociální pokrok, horizontální doložky a současně Chceme udělat ještě něco pro hospodářský růst a naši průmyslovou politiku, tak je toho docela dost. A pak je otázka, kdo řekne, jaká hlavní vodítka jsou nejdůležitější. Bude to vláda, bude to ekonomika, bude to komise, pokud to bude komise, je to generální ředitelství pro obchod nebo trh. Myslím si, že ekonomické subjekty, ekonomické asociace, civilní společnost, občanská společnost do toho také mají co mluvit. A asi by bylo nedbalostí, kdybychom řekli, že se soustředíme konkrétně na to a na to a dost. Myslím si, že Evropa hledá ekonomické systémy, které fungují nejlépe, a to jsou ty, které poskytují průmyslu maximální prostor. Tak i když tam dochází k určité kontrole v oblasti životního prostředí, a, ale tak ta situace vypadá. A pokud jde o podpory pro fosilní paliva, jak to můžeme zapojit do průmyslové politiky. Pro klasické a pevné zdroje energie jsou velké subvence. To je pravda. Myslím si ale, že to jsou spíš podpory pro ekonomiku jako takovou. Nesouvisí to nějak zrovna s tím fosilním palivem. Kdybychom zítra měli zdroje energií, které by nebyly fosilní, myslíte si, že by se snížily ty subvence? Já si to nemyslím. Já si myslím, že těch subvencí by bylo ještě daleko více. Před, vzpomeňte si jenom na energii z větru. Když se na to podíváme z hlediska finančního, tak tyto subvence jsou daleko větší. a potřeba energie v ekonomice neklesá. Čili je to otázka, když ty subvence nezachováme, tak ztratíme konkurenceschopnost. Ale e, já si myslím, že tyto subvence závisí na spotřebě, na potřebě energie. Hovořilo se o 500 500 e, tisících a a více. Kdybychom měli jiné zdroje energie, myslíte si, že by se tato částka snížila? Já si to nemyslím. Z krátkodobého hlediska to budou i nadále pevná paliva. Mají nevýhody, to je pravda, ale jistě dojde ke změně, dojde také k tomu, že atomová energie bude nejlevnější Čili nesmíme zapomínat ani na tuto možnost. Myslím si, že téma Mercosuru jsem projednal už. A teď... Měla, měla by existovat větší větší synergie mezi průmyslovou a obchodní politikou. Ehm, ano, to je asi pravda, ale my bychom měli definovat průmyslovou politiku a já to zaznamenávám tak, že ve všech eh, průmyslových odvětvích jsou zástupci, kteří ke mně přicházejí na konzultaci. To je pro mě zajímavé, to je pro mě zdrojem poučení. Ale všichni eh, to vnímají jako strategické, právě to svoje odvětví. Rozhodně mě navštívil nikdo z žádného odvětví, který by tvrdil, že právě to jeho odvětví nemá strategický význam. a musíme si nějak vždycky vybrat. Eh, Lidé nejsou stvořeni k tomu, aby si takto vždycky volili. A pokud do dohod zakomponujeme otázky lidských práv, měli bychom vymáhat jejich plnění, tak postupujeme například vůči Sri Lance. Musím říci, že nemám pocit, že by se na tom všechny členské státy shodly. Ale pokud tak učiníme, musíme si zvolit. Buď eh, stanovíme velmi přísné podmínky v oblasti lidských práv eh, a bude velice obtížné je v praxi vymáhat. Nebo eh, bude vhodnější být v tomto smyslu velkorysejší, ale pak ty mírnější podmínky eh, tvrdě vymáhat, trvat na jejich plnění. To se týká například pracovně právních vztahů a práv. A snažíme se vždycky nalézt takové vyjadřování, abychom splnili potřeby a očekávání obou stran a zároveň ale to někdy znamená, že každá z těch stran to interpretuje jinak. Měli bychom tedy být schovývavější, ale zároveň stanovené požadavky vymáhat. Oblast Fairtrade já jsem ochoten koordinovat naše úsilí v této oblasti, pokud si to budete přát. Žádný problém to není, ale myslím si, že by to mělo být základem pro další diskusy obecně, jak obchodovat se zeměmi třetího světa a s nejchudšími zeměmi světa, nejméně rozvinutými zeměmi světa. A myslím si, že nejde jenom o otázky cel například ta celá problematika je mnohem komplikovanější. V každém případě se tady musíme učit ještě více v oblasti obchodu obecně, než v oblasti takzvaného spravedlivého obchodu. A e, pokud si žádáme čísla například týkající se obchodu v oblasti nerostných surovin, e, tak e, v obchodu s Afrikou toho mnoho nezbývá. Nicolo Rinaldi se ptal na autonomii obchodní politiky vůči politice zahraniční. Když uvažujeme o tom, jakou možnost ovlivnit mezinárodní politiku máme, obchodní politika je možná tím nejdůležitějším nástrojem, který máme v rukou. Proto by měla existovat úzká integrace mezi politikou zahraniční a politikou obchodní. E, k velkým výhodám patří jedna věc, a to si uvědomuje Kety Ashnova, také proto, že působila jako komisařka pro obchod. Když diskutujeme o e, problémech, máme velmi podobný přístup a myslím si, že integrace v této oblasti pro komisi problém není. Eh, co se týče GSP a GSP+, tak by mě tak samozřejmě v této době probíhají konzultace, předložíme návrhy ke GSP+, Uvědomíte si, že eh, jsme zvolili takové jednoduché přechodné eh, kroky eh, a doufám, že budeme moci spolupracovat, abychom na konci příštího roku mohli dojít k nějakému řešení. A co udělat s nástroji obchodní politiky vůči Izraeli? v Evropském parlamentu existuje tradice těchto nástrojů využívat, například eh, co se týče úpravy, eh, dohody eh, s Izraelem, dohody asociační, tak Španělsko a Portugalsko tehdy přinutilo představitele parlamentu, aby okupovaná území mohla exportovat přímo do EU. Máme také dohodu o bezcelní obchodní výměně určitých kvotách s palestinským územím. Na tom aktivně pracujeme a v každém případě v této oblasti něco dělat můžeme, ale musíme se také rozhodnout a pokud učiníme nějakou volbu ve vztahu k palestincům, tak dříve nebo později budeme muset volit také, co se týče vztahu s Izraelem. Nemůžeme tam vyvíjet velký tlak, ale potřebujeme politickou odvahu k tomu, abychom tam mohli něco udělat. A udělat něco rozhodně můžeme. A tato otázka už byla zodpovězena. Samozřejmě můžeme vyjednávat dál. A pokud uvažujeme o GSP a GSP+, musíme být selektivnější. Myslím si, že ten nástroj má smysl jenom pokud je selektivní a to také není jediný důvod, proč jsme o tom takto rozhodli. A co se týče písemného dokumentu, ano, takový dokument existuje, ten jsme předložili k připomínkovému řízení. A je také přístupný vám, abyste k, se k němu mohli vyjádřit. A jakmile vznikne to sdělení, jakmile bude připravené, tak ještě předtím, než ten dokument předložím kolegiu, mohu se obrátit na váš výbor, ale v současné době probíhá proces veřejných konzultací. Děkuji vám, pane komisaři. Uběhlo již hodně času, budeme muset postupovat rychleji, protože tady nemáme pouze politické skupiny, které budou ještě hovořit, ale mám ještě další otázky. Nesmíme zapomenout na cíl dnešní debaty. My hodláme diskutovat o prioritách, které mají být součástí strategie EU. A to v rámci strategie EU e 2020 pro e, pracovní příležitosti a růst, která již byla schválena. A nyní ECR Robert Sturdy. Děkuji, pane předsedo já se domnívám, že nyní hovoří pouze koordinátoři. Já bych chtěl poděkovat panu komisaři za příležitost upřímný přístup. Vaše odpovědi se mi skutečně líbily. Zdá se, že jste hovořil o všem, o finančních úpravách, také o jaderné energii, o všem možném a to je opravdu velký rozsah. Já jsem velice pro jadernou energetiku, ale pokud se týče financí, tady se vás chci zeptat, podle mého názoru a možná, že se pletu, že bylo dostatek legislativy, možná, že nebyla úplně dobrá ale byla zde velká mezera, velký nedostatek ve Spojeném království a to se zde týká především kontroly a kontroly úvěrů. A vždy, když lidé hovoří o více le- eh, legislativy, tak mám vždy obavy, protože čím větší legislativa a kontrola, pak to eh, zní vždy prapodivně. Takže proto se vás ptám, jakou legislativu legislativu jste měl na paměti, na mysli. My nesmíme schvalovat legislativu, která by po, eh, přiškrtila další obchodní iniciativy, tak jak jste také řekl, tak eh, eh, volný obchod a obchod vůbec je skvělá věc pro Evropu. Já také zde zpracovávám zprávu o dohodě o volném obchodě s Koreou a mě by zajímalo, jak na to nahlížíte, protože já si myslím, že my musíme tuto smlouvu, dohodu zpracovat eh, správně, tak, aby to byla jistá modelová dohoda. Vy jste také eh, hovořil o do, doze tak mě by zajímalo, skutečně si myslíte, že Doha přežije? Myslíte si, že se vrátíme ke stolu USA? To je možná nejprotekcionističtější země na světě. A je ještě protekcionističtější než EU. A možná, že Švédsko, ano, dobrá. A myslíte si, že opravdu tady budeme mít jakousi šanci. My spíše se obíráme cestou multilaterálních dohod eh, na místo bilaterálních dohod. Vy jste také hovořil o Mercosuru. A mě by tedy zajímal váš názor, jak se to, to všechno bude v budoucnosti vyvíjet. A nyní GUE. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji panu komisaři za to, že opět můžeme hovořit o základních otázkách. A také vidíme, že pan komisař je vždy ochoten po ukončení určitých jednání s námi hovořit. A také pan komisař řekl, že od nás se chce dozvědět, jaký příspěvek my chceme, jakým příspěvkem my chceme přispět k budoucnosti zahraniční politiky EU. A já si myslím, že o všech tématech, která jsou pro nás důležitá, o těch jsme hovořili, to jsou EPA a další a také otázky, jak to bude vypadat dále z VTO a také jaká kritéria by měla být součas, součástí dohod o volném obchodu. Vlastně všechna tato kritéria již existují a pan komisař nyní nemůže říci, toto bude ten magický prostředek. A když hovoříme o strategickém zaměření obchodní politiky, pak musíme ještě e, se vyjádřit k určitým předpokladům. A mě by zajímalo, zdali u těch posledních jednání, když se hovoří o ekonomické politice EU, kdy rada stanovuje určité ukazatele a dává recepty, jak vyklouznout z krize, tak by mě zajímalo, zdali se také přemýšlí například o novém zpracování určitých nástrojů, zdali skutečně nám dosavadní nástroje stačí, a nebo zdali bychom měli naše myšlení zlepšit a změnit. A zde je na řadě obchodní politika a je třeba také, aby přemýšlela o dohodách s eh, eventuálními partnery. Myslíme například na budoucnost a konkurenceschopnost našich podniků, na pracovní příležitosti v jednotlivých členských státech, ale také eh, zdali si myslíme, zdali to bude fungovat i tehdy, jestliže ostatní zaměstnanci v jiných zemích budou z této politiky profitovat. Takže proto trvalou e, udržitelnost e, musíme na ní nahlízet například také ze sociálních a ekologických pohledů. Podívejme se na ropnou katastrofu v Mexickém zálivu. Do jaké míry nás tato toto neštěstí nutí k tomu, abychom také společně vyjednávali o ekologických standardech e, v rámci dohod s USA. A nebo řejme tomu budoucí dohoda s Kanadou. Co by mohla e, způsobit takováto katastrofa při těžbě roby v Kanadě? Já si myslím, že tyto otázky jsou velice důležité a proto je třeba je řešit partnersky i v rámci VTO. A proto by měla být EU odvážná a zvážit znovu celý mandát, jestliže USA nejsou ochotny určité kapitoly otevřít a proto bychom měli přemýšlet o tom, zdali bychom tyto, tato kola jednání nekoncipovali nově. A e, ještě na závěr, vím, že již hovořím dlouho. Chci se zeptat, hodláte prostřednictvím Global Governance, tedy formou globální zprávou, se zaměřit na ostatní partnery. To znamená, jaké, jakou roli by měla sehrávat EU v rámci VTO, protože já si myslím, že bychom v rámci těchto strategií měli být přítomní. William Dartmouth from EFD. EFD. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně. Po, blahopřeji panu komisaři, pokud mohu, pokud nebudu impertinentní, protože pan komisař hovořil velice odborně a konkrétně. A musím říci, že jste daleko lepší než váš předchůdce. Váš předchůdce byl, eh, se dostal do Eh, pozice eh, zahraničního představitele politiky pro zahraniční politiku EU. A David Martin hovořil také o otázku lidských práv. Ale my samozřejmě všichni jsme pro lidská práva, ale problém je ten, že lidská práva mohou více-méně znamenat to, co lidé chtějí, aby znamenali. Protože komisař možná neví to, co ví pan Martin. Jum lidská práva ve Spojeném království jsou interpretovány britskými soudci tak, že by to byla téměř skandální charta, skandální listina. A pan Rinaldi hovořil tady také o Sri Lance. To je součást britského společenství a ta byla potrestána. My se domníváme, že nespravedlně, neprávně by ko, pro, kvůli lidským právům. A já se chci zeptat pana komisaře a požádat ho, aby nám vyjasnil, jaké existují plány pro ob vlast obchodu tak, aby GSP plus se do Sri Lanky vrátili. A mě by zajímalo, zdali budou ještě další země potrestány, tak jako byla potrestána Sri Lanka a sice na základě subjektivních kritérií. A také obchod Spojeného království a dalších zemí v rámci EFT bude jde oslabován politickým úsilím a politickými cíly jiných politiků a jiných lidí. Děkuji. Myslím, že v této chvíli by bylo na místě dát eh, slovo zástupcům výboru DV, výboru pro rozvoj, protože ti nás požádali také o krátké vystoupení. Prosím, Děkuji mnohokrát. Pro mě vždycky ctí vystupovat s váženými kolegy. Já chci poděkovat panu komisaři za to, že nás navštívil a jako místo předseda výboru pro rozvoj jménem Evy Žoliové, předsedkyně výboru pro rozvoj, chci říci, že vítáme proces veřejných konzultací a na základě článku 208 Lisabonské smlouvy máme ve výboru pro rozvoj povinnost působit proti chudobě a utvářet tímto způsobem rozvojovou politiku. A vzhledem k tomu panují v našem výboru určité obavy, eh, co se týče procesu veřejných konzultací, které mají být určitým připomínkovým řízením mezi zainteresovanými subjekty. A my se obáváme, že výsledky takového připomínkování budou netransparentní Uvítali bychom, kdyby takové připomínkové řízení a jeho výsledky byly veřejně přístupné a transparentní v tom smyslu, že budeme vědět, eh, kdo se jak vyjádřil, jaké obavy zazněly a jedině tak budeme moci celou problematiku lépe uchopit. Děkuji a nyní bych rád dal opět slovo panu komisaři, aby se vyjádřil k druhému kolu otázek členů výboru a také zástupců výboru pro rozvoj. Mám ještě další zájemce o diskusi a to si ponechám na třetí kolo. Pane komisaři, prosím, máte slovo. Děkuji. První otázka pana Sterdyho. Víte, že komise připravuje eh, finanční nařízení a to sice nespadá do mé kompetence, já jsem se pouze chtěl obecně vyjádřit k příčinám finanční krize, ale nebudu eh, zabíhat do podrobností nového nařízení finanční regulace. Je dohoda s Koreou dobrým příkladem? Ano, myslím, že je to dobrá dohoda o volném obchodu nové generace, ale ne všichni naši partneři dosáhli stejného úro, stejné úrovně rozvoje jako Jižní Korea. A proto k jejich trhům třeba budeme přistupovat jinak, ale myslím si, že pokud jde o vyspělý trh z hlediska oblastí, z hlediska eh, urovnání sporů, Považuji dohodu s Koreou za kvalitní dohodu a myslím, že to mohu takto pochválit, protože já jsem se na tom vyjednávání nepodílel, mohu tedy mluvit objektivně v tomto slova smyslu. Budeme samozřejmě pokračovat s uzavíráním bilaterálních dohod o volném obchodu. Jsem ale také přesvědčen, že dříve nebo později dojde k dohodě v Dohá, Myslím si, že Spojené státy si nemohou dovolit toto prostě smést ze stolu. A myslím si, že na počátku eh, příštího roku uvidíme, že se ten proces posune dopředu a v mezidobí vyjednáváme a uzavíráme obchodní dohody s jednotlivými partnery a tím také pozitivně celý proces ovlivňujeme. nástroje hospodářské politiky a nové uvažování o nich. Obchodní politika je založena na partnerství, ano. A když se podíváme na dohodu s Jižní Koreou například, tak přesně jsme vědkem tohoto jevu. A v současné době vyjednáváme o takové dohodě s Indií a tam zdůrazňujeme práva jednotlivců a pracovně právní uh, práva obecně a musím říci, že ne všichni sdílejí eh, stejný názor na tuto problematiku, ale zároveň si myslím, že nejde jenom o ekonomický prospěch, ale také o blaho všech na této planetě. Dále, jaké záležitosti by měly být obsaženy ve specifických dohodách o volném obchodě? Zmiňujete Mexický záliv. Ehm, já nebudu zabíhat do podrobností, ale tam šlo o nehodu. A také tomu rozumím tak, že k té nehodě došlo na výsostném území ve výsostných vodách Spojených států amerických. A nedovedu si představit, že bychom měli zdroj energie, eh, který je naprosto odolný vůči problémům, kterému se nemůže nic stát. A samozřejmě můžeme si říci, pokud by v Mexickém zálivu byli opatrnější, eh, týká se to také dalších instalací, třeba eh, na moři a podobně. Já vycházím z předpokladu, že samozřejmě jde o dramatický incident, o tom není sporu, ale v důsledku toho samozřejmě probíhají a proběhnou diskuse o tom, jak zabránit tomu, aby se něco podobného opakovalo v budoucnosti. A myslím si, že něco podobného eh, bude aktuální také v Kanadě. Eh, a samozřejmě souvisí to i s cenami energií. A myslím si, že ty eh, vrty Eh, budou eh, v tomto smyslu pokračovat, ale bude muset být ta bezpečnost ošetřena a není v naší kompetenci se k tomu technicky vyjadřovat. Je vidět, že se mě eh, ptáte na nejrůznější záležitosti. Globální ekonomické řízení a vládnutí. To je zajímavá otázka, protože pracujeme eh, na takovém systému v rámci G20, eh, což je plurilaterální organizace, eh, nejenom multilaterální, ačkoliv jako multilaterální vystupuje. A myslím si, že dobrým tématem pro Evropský parlament by byla právě tato problematika. Můžeme se poučit s organizací jako VTO nebo UNCTAD, které v tom procesu sehrají určitou úlohu. Já bych přivítal, eh, kdyby právě G20 těm vyjednáváním dala eh, nový podnět, ale samozřejmě není to v jejich úloze. Myslím si, že úlohou G20 je instruovat vyjednavače, mají určitý mandát a v rámci toho mandátu dojít k určitému závěru. Já bych byl naopak znepokojen, kdyby najednou G20 přišla s nějakým řešením vyjednávání v Doha. To by opět mohl být recept pro další tři roky vyjednávání, jelikož takové řešení by pravděpodobně našlo nejrůznější interpretace a proto bych naopak velmi obezřetě přistupoval k takovým ad hoc vzniklým strukturám. Já si myslím, že naopak bychom měli využít existujících organizací a struktur. Jak postupovat vůči Sri Lance? Já jsem spolu s Kety Aštnovou jim napsal dopis v tom smyslu, že zvažujeme, zda budeme ochotni prodloužit období eh, GSP Plus o dalších šest měsíců na základě toho, že splníte určité požadavky, těch je celkem asi 15, je to tak? 15. A prosím, odpovězte nám do prvního sedmí a na základě vaší odpovědi předložíme radě návrh. Dáváme jim tedy druhou šanci splnit určité požadavky, podmínky, které jsou velmi jasně definované a oni se k tomu musí vyjádřit do 1. července to je současná situace a samozřejmě mm, eh, s vládou na Sri Lance eh, diskutujeme. A pak otázka pana Divana eh, za výbor pro rozvoj. Odpověď se týká toho, že jde o možnost volby. Pokud jsme se rozhodli pro svobodu projevu, možná anonymní vyjádření znamená, že nám lidé řeknou více, ale zároveň nikdo nebrání někomu, kdo se nějak vyjádřil, aby to zveřejnil sám za sebe, takové vyjádření. Já sám to zvažuji spolu s našimi službami a zaměstnanci, ne, že bych byl princip principiálně proti tomu, aby ta vyjádření byla jmenovitá, ale myslím, že bychom měli ponechat na těch diskutujících, zda se chtějí vyjadřovat anonymně nebo ne. Nemám na to žádný předem připravený recept, zvážím to a ještě se k tomu vyjádřím. Děkuji mnohokrát, já bych rád ukončil tuto diskusi v 16.30, ale mám tu ještě řadu zájemců o diskusní příspěvek, proto budu muset eh, diskusní příspěvky omezit. Dám slovo nejprve Kristian Muscardini z EPP a dám limit minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, jenom krátce. Já děkuji panu komisaři za odpovědi, které poskytl ohledně Sri Lanky, protože eh, tam byly prezidentské volby a volby do parlamentu a je těžké, aby tato země zodpověděla na ty otázky do 1. července po těch těžkých letech, které má ta země za sebou. Proto bychom chtěli komisi požádat, aby tu lhůtu prodloužila až do konce roku, tak aby se ta země mohla připravit. Pan komisař správně řekl, že je třeba získávat nové trhy. Pane komisaři, já si myslím, že to lze jenom tehdy, pokud zohledníme to, co Evropský parlament ve své poslední legislativním období řekl, pokud jde o malé a střední podniky. Víme, že je obtížné získávat nové trhy. Pokud evropské malé a střední podniky nenajdou potom přístup na ten trh, a parlament se touto skutečností zabýval. Je tam celá řada překážek, které prostě brání malým a středním podnikům, aby se dostali a působili na zahraničních trzích. Je to také otázka ekonomické únosnosti. Pokud se podniky snaží vyhovět ekologickým požadavkům, je to pro ně těžké, ale je to důležité, protože bez toho se vystavujeme riziku, že se naše situace zlepší pouze efektivně a je to otázka velkých katastrof. Připomínám, co se děje v Africe. A poslední bod, a tím už skončím, e, proto se také připravuje celý balíček a tam by se měly zohlednit také celní otázky otázka harmonizace, tak abychom zabránili nelegálním eh, dovozům. I'm eh, also from the EPP. Zástupci EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Moje otázka se týká synergií a vztahu mezi zahraniční politikou a politikou obchodní. A v tomto smyslu mám konkrétní otázku. Evropský parlament bude muset podle nových postupů schválit dohodu AK mezi EU a Izraelem. Ehm, Rada toto již schválila a některé eh, skupiny v parlamentu chtěly tento vývoj zmrazit, vývoj směrem k dohodě s Izraelem. A to především v souvislosti s nedávným incidentem s flotilou. Ehm, pane komisaři, domníváte se, eh, že by další jednání měla být v důsledku těchto eh, politických událostí zmrazena a jaké důsledky by to mohlo mít. A dále je možné, eh, že by komise a rada eh, zvažovala mm, nějaké prozatímní uplatňování dohody, pokud parlament zmrazí další postup. Je tedy možné, že by rada a komise eh, mohly zahájit pro zatímní uplatňování dohody, pokud by to parlament zmrazil a pokud by chtěl parlament své rozhodnutí odložit. Děkuji a nyní Christopher Fiel, také z EPP. Děkuji vám, pane komisaři. Evropská obchodní politika je známá řadou aspektů, ale jedním důležitým aspektem volného obchodu je vše, kromě zbraní. A pokud jde o strategické týká rozhodování budoucnosti. Eh, nechceme, aby se to zvrátilo v cokoliv, jen ne obchod, protože, jak říkáte, lidé se vás ptají na různé záležitosti, ale nesnažte se vše navázat na obchodní politiku, protože myslím, že obchodní politika je všemi těmi dalšími aspekty přetížena. Důležitým aspektem vnějšího rozměru strategie EU 2020 je zajistit evropské investice v zahraničí a v tomto smyslu jsou důležité eh, investiční dohody, které mohou vzniknout. A obávám se, že komise by se mohla snažit ukončit platnost bilaterálních investičních dohod. Já sice chápu logiku takového přístupu, ale považuji za důležité vytvořit rámec pro eh, kompetentní evropskou politiku eh, investic a propagovat tak nový model, nikoli jenom eh, ukončovat platnost těch stávajících bilaterálních dohod. Důležité je, aby evropské společnosti měly Eh, určité zabezpečení, které potřebují. Můžete se k tomu vyjádřit, protože mě to dělá velké obavy. Děkuji. Joe Williams, Sesgue, e. Joe Higgins. Děkuji vám, pane komisaři. Mohu se zeptat, jaké změny plánujete v obchodní politice a strategii v souvislosti s uplatňováním vývojových cílů milénia? například vymícení extrémní chudoby a hladu a snížení dětské úmrtnosti. To jsou aspekty, které souvisejí s obchodem a jaká je vaše prognóza z hlediska světové ekonomiky? Zda existuje riziko další recese nebo eh, dalšího rozvinutí recese současné? A dále se chci zeptat na obecný vztah mezi obchodem a aktivitami finančního trhu. Předseda komise Barroso další zástupci komise jste byli jakými si agenty těch žraloků na finančních trzích. Umožnili jste jim vydírat ekonomiky států jako Řecko, Španělsko a Portugalsko. A e, požadavek komise, e, aby klesly mzdy dělníků, e, v tomto smyslu, kdy tito paraziti Eh, vysávají ekonomiky států jako Řecka nebo Portugalska, Španělska, eh, a tyto takto získané finance se nepoužijí na podporu obchodu. Používáte své postavení v tomto smyslu správně? A poslední specifická otázka. Proč kladete takový tlak na Namibii, aby uh, uzavřela prozatímní dohodu o hospodářském partnerství ještě předtím, než společenství afrického rozvoje postoupí. Tak to, pokud do toho Namibie nechce teď vstoupit, slyšíme o tom od nevládních organizací, že je to velký problém. Bonjour, pas eu l'occasion de vous saluer encore. Euh, Děkuji. Ještě jsem neměl příležitost vystoupit. Jsem velice rád, že eh, komise zahájila veřejné konzultace v tomto smyslu. To je velice pozitivní. 20 otázek položených jednotlivcům, subjektům, celým zemím. Všichni se mohou vyjádřit. To je velice pozitivní a uh, to dá dobrý základ eh, rozpravě o obchodní politice. Ale mám tady jeden požadavek. Pane komisaři, prosím, zajistěte, aby ten dotazník byl vydán i v jiných jazycích než jen v angličtině. Dostanete tak jistě více odpovědí. A dále konzistentnost politiky eh, obchodu a zahraniční politiky můžeme uvažovat o dalším požadavku na konzistentnost. Chci tady zmínit aspekt, na který se často zapomíná, a to propojení obchodní politiky a výzkumu, protože eh, naše průmyslová odvětví často závisejí na exportu. Říkáme, že můžeme eh, vyvážet expertní technologie. V důsledku toho však dochází k transferům technologií, také v reakci na požadavek našich partnerů a tím se naše technologická výhoda snižuje. Zajímalo by mě, zda vy jako komisař pro obchod eh, jste se této problematice hlouběji věnoval, protože Evropa dostatečně nefinancuje výzkum a samozřejmě zaměřuje se na dodržování lidských práv, sociálních standardů, standardů ochrany životního prostředí a tak dále. Musíme být zároveň flexibilní. Uh, a ještě jedno adjektivum bychom mohli použít. Mohli bychom také říci progresivní nebo pokroková koncepce lidských práv a sociálních standardů. A na závěr, v současné době eh, často mizí zájem komunitární a bývá zastíněn zájmy národními. Důležité je, aby členské státy se odklonily od svých národních zájmů a kladly důraz na komunitární zájmy. Byla tady otázka paní Kiene. Ano, v dohodě AKA se nepředpokládá žádné prováděcí usnesení. Tady se nic takového nepředpokládá. To znamená, jestliže je to zmrazené, tak je to zmrazené. Takže to záleží na vás, není to na komisi. Pan Fielner byl poněkud provokativní, ovšem, ale nemá být samozřejmě všechno obchod, s tím já souhlasím, ale na druhé straně chápu, že my také musíme vždy zohledňovat lidská práva, individuální práva a další věci. Není to jenom Evropský parlament, který toto schvaluje, je to také rada. Není jedné vyjednat Eh, jazyk, v, o zbraních o hromad, pro hromadné ničení, jestli že tady máme také ve hře Spojené státy. Všechno, všechno to má samozřejmě své potíže a problémy. Pokud se týče investic, sdělení komise bude příští týden schváleno kolegiem. Kolegium to má na stole a myslím si, že tady kdy nejsou příliš rozdílné názory, i když se o tom ještě diskutuje. Příští týden eh, bude to na stole. První je grandfather, druhý je systém schvalování, který můžeme také předložit k projednání členským státům individuálně a Potom se také můžeme zaměřit, jaká by měla být celková komunitární politika. A to si myslím, že je nejperspektivnější záležitost. Ale my zde musíme najít partnery. A toto velice samozřejmě záleží na členských státech. A souvisí to také s poslední otázkou, kterou položil pan Arif zájmy společenství versus státu, zájmy individuálních států. Takže my můžeme eh, se dohodnout, že členské státy již nebudou postupovat individuálně, ale budou mít společnou strategii. To je politická diskuse a na tom velice tvrdě pracujeme. Pokud se týče Sri Lanky, tak tady jsem zmínil, co hodláme dělat. Jestliže oni nám dají odpověď, do 1. června, se kterou my se spokojíme, takže potom to povede pravděpodobně k prodloužení do eh, prosince. Oni ale musí reagovat, oni musí odpovědět na naše základní záležitosti a potom můžeme reagovat my, ale první jsou na řadě oni. A nemá to co dělat s žádnými volbami potom překážky pro malé a střední podniky v přístupu na trh. My jsme schválili také v této oblasti zprávu, vy jste ji schválili a my se domníváme, že toto je velice důležitá věc pro evropskou ekonomiku, protože 90% eh, podniků v Evropě jsou malé a střední podniky, protože proto bychom se na to měli zaměřit a měli bychom vycházet tedy z parlamentní zprávy, která byla schválena. Pokud se týče harmonizace celních tarifů, cel, tak já této otázce e, úplně nerozumím, protože jsem si myslel, že tady máme celní unii a že se postupuje harmonizovaně, ale možná, že tady určité rozdíly jsou. Takže prosím, položte tuto otázku panu Šemetovi. Pane Higginsi, není to poprvé, že jsem dospěl k závěru, že máme fundamentálně rozdílné názory jak na politiku obecně, tak i na obchodní politiku a to samozřejmě souvisí s politickými názory jako takovými. Já nenapadám vaše názory, já mohu pouze zopakovat, že já s nimi vůbec nesouhlasím. A vy jste tady hovořil o nátlaku na Namíbii. My nevynakládáme žádný nátlak na Namíbii, ale je tady ta šílená situace v Africe s IPA, tedy s IPA. Někteří je podepsali, někteří je nechci podepsat, tedy eh, to jsou dohody o partnerství. A Potom je otázka, jaký máme právní základ pro pokračování v preferenčních režimech. Z právního hlediska je to velice dobrá otázka. My netlačíme na Namibii, ale ve celé té struktuře v partnerských dohodách eh, s Afrikou jsou zde problémy a já doufám, že v budoucnosti se to vyřeší. Otázka využití eh, výzkumných výsledků. Tak zdali dokážeme udržet náš technický náskok já jsem o tomto také diskutoval s příslušným komisařem a to, co mi tady dělá nejvíce vrázky, to je Čína. A návrhy jako Indigenous Innovation, povinná certifikace, licence a podobně. To je to, co opravdu mi dělá velké vrázky ne to, co se týká výsledku výzkumu, ovšem, ale to, co Čína hodlá v budoucnosti používat a využívat, je třeba tak říci, jestliže chtějí podniky zveřejňovat své výsledky výzkumu, tak to je jejich věc ale nejdříve musíme využívat tyto výsledky my, ale potom tyto výsledky samozřejmě výzkumu se dostanou i do Číny, ale toto je další aspekt e, obchodní a výzkumné politiky Číny. Já tady mám celou řadu spisů, kterými se v této souvislosti zavývám. Děkuji vám, pane komisaři, tímto koučím naši debatu. A děkuji vám za to, že jste nás seznámil se svými myšlenkami vzhledem ke strategii, obchodní strategii EU 2020. Kolegové, máme méně než dvě hodiny a máme ještě před sebou pět témat, která musíme probrat. Máme na každé méně než půl hodinky. Takže bychom neměli se dále zdržovat a měli bychom rychle přejít k bodu číslo 12. Bod číslo 12, to je stanovisko parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 pozměněnému radou. Mohu vás požádat o vaši pozornost? Jedná se o první výměnu názoru. Navrhovatel je Petr Šťastný z EPP. Vzhledem k tomu, že my jsme se také rozhodli zpracovat naše stanovisko, já tady pana zpravodaje nevidím a proto Za něj bude hovořit pan Kaspery. Děkuji, děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Kolega Šťastný mě požádal, abych tento bod za něj přednesl. A nejdříve bych vás chtěl seznámit Eh, eh, my máme tady tři návrhy, nejdříve je to 142 miliard v závazcích a to znamená navýšení o 0,8 ve srovnání s rokem 2010 a 130 eh, miliard v platbách, to je navýšení o 5,7 navýšení v obou dvou kategoriích také souvisí se stropy MEF a toto souvisí také s maržemi ve výši 1,2 miliard euro, to se vztahuje k zemědělství a 1,4 ve vztahu stropu platbách a 45 64 miliard budou, půjdou na eh, pracovní příležitosti a růst, tak aby se urychlila obnova EU. Toto Evropská unie vítá, protože se nalezá ve finanční krizi. Potom kapitola 3a, Stockholmský program, svoboda, posílení prostoru svobodu, navýšení o 12%, v platbách také navýšení o asi 15% potom heading 4, tady je EU globální hráč, 8,6 e, miliard, je tady marže 17 milionů a je tady 16% nárůst FMA a e, potom závazky mají být 115 miliard euro. E, navýšení se vysvětluje tak, že finanční a ekonomická krize Eh, také souvisí s tím, že se poskytuje pomoc eh, třetím zemím. A v tom se bude dále pokračovat 17 či 70 miliard se navrhuje v ICI a tento návrh zatím ještě nebyl schválen a a pokud se týče opatření v oblasti banánu, my tady hovoříme o 25 milionů u headingu okruhu 4 a potom dále rozložení je asi ve výši 5 milionů přejde z ochrany, civilní ochrany. A pokud se týče přípravných opatření, tady jsou tři projekty business, které jsou, one, jeden je v Pekingu, jeden projekt je v Tajsku a jeden v Indii. E, skutečné fungování těchto projektů by mělo být zaručeno a také by měly být dány prostředky pro malé a střední podniky roky a já bych byl osobně velice rád, kdybychom mohli hovořit také o těchto evropských business centrech v našem výboru. Když hovoříme o Evropském parlamentu, o našem rozpočtu v parlamentu, tak tady se domnívám, že je třeba zabezpečit, abychom měli prostředky, abychom mohli přispívat k spolupráci v rámci VTO, především ve, e, na bázi e, e, spolupráce a je třeba také mít k tomu prostředky a výbor má nové kompetence vyplývající z Lisabonské smlouvy a proto musíme zabezpečit a zajistit, aby příslušné zdroje byly k dispozici, abychom eh, schom se vyrovnali s našimi budoucími pracovními úkoly. Toto jsou poznámky pana Petra Šťastného, které jsem zde přečetl a byl bych velice rád, kdybychom začali o tomto procesu debatovali a Petr Šťastný velice rád bude spolupracovat s kolegy. For... Chtěl by někdo vystoupit? Prosím. Já bych chtěl Petrovi poděkovat za práci, kterou připravil a jsem přesvědčen, že budeme moci spolupracovat. Chci zmínit dvě záležitosti. Jednak konkrétní záležitost a to fond pro banány. Velmi brzy budeme muset hovořit o dohodě s VTO o obchodování s banány. To je dohoda, eh, kterou eh, státy a KT další nevítají. Já tady vidím dva problémy. Jednak rozpočtová obálka je příliš malá, 200 milionů eur pro země AKT za, na dobu tří let a musíme říct, že právě banány jsou základním vývozním artiklem pro tyto státy a finanční objem pro e, tyto Eh, pomoci vycházejí také eh, z pomoci určené pro jiný sektor. To je ukázka cynického postoje komise. Odebírá peníze například z výzkumu chorob způsobených chudobou a stejné peníze přesměruje do fondu pro banány a myslím si, že tady vzniká zásadní morální problém a o tom musíme hovořit. A za druhé, aid to trade, eh, tedy Eh, pomoc určená k obchodu. Hmm, tady slyšíme jenom polovičaté odpovědi, obecné odpovědi, nic konkrétního podle jednotlivých zemí. A eh, naše skupina k těmto rozpočtovým bodům bude vystupovat velice výrazně a eh, zároveň očekáváme, že při první výměně názoru se objeví další otázky, Zaznělo tady několik připomínek a dám slovo paní Cecil Bilo. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji, který tady sice není, ale odpovídá za sestavení zprávy. A na úvod bych zdůraznila jednu stručnou záležitost. Stejně jako u rozpočtu dříve, rozpočet EU by se měl zaměřovat na obnovu, oživení, tak jak tady zástupce zpravodaje naznačil. A důležité je to především v kapitolách 1 a 3 ke specifické otázce Fondu pro banány, tak jak diskutujeme o rozpočtu pro 2011, to je výsledkem dohody z konce roku 2009 a Eh, to financování bylo tedy v souladu se zmíněnou dohodou. Eh, vaše otázka na tzv. Aid for Trade. K tomu existuje výroční zpráva komise, eh, jak se tato forma pomoci pro samostatné obchodování vynakládá. Je tady cílová částka, ta byl zveřejněna před dvěma měsíci, kdy byla dosažena cílová částka 2 miliard a e, projekty dokonce hodnotově přesáhly tuto částku. Zaznamenali jsme tam nárůst o 36 Samozřejmě je velice těžké podrobně specifikovat všechny projekty, protože program Aid for Trade se týká veškerých typů rozvojových politik, ale samozřejmě bereme na vědomí vaše připomínky a vaše vyjádření a ještě se k této problematice budeme vyjadřovat. Děkuji. Děkuji. Chtěl by se ještě vyjádřit Daniel Kaspery eh, za zpravodaje. Děkuji. Ano, Vyčkáme tedy na návrh stanoviska pro další projednání. Nyní se dostáváme k otázkám lidských práv, sociálních a ekologických norem v mezinárodních obchodních dohodách. Je to bod 13. První výměna názorů. Spravodajkou je Tokia Kia Saifis EPP a dám jí slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Na úplný úvod bych ráda zdůraznila, že načasování této zprávy je v souladu s načasováním stanoviska ke společenské odpovědnosti firem a vzhledem k tomu, že je ta problematika provázána, mohli bychom o tom jednat společně. Nechci eh, to probírat podrobně, ale zmíním jenom politickou dimenzi. Jak víte, aplikace sociálních a ekologických norem v obchodním vyjednávání je složitá. Na jedné straně severní státy eh, kritizují eh, sociálně environmentální dumping v jižních zemích. Na druhou stranu jižní státy státy eh, se obávají, že státy na severu chtějí zabránit šíření technického pokroku a že jejich kroky představují v podstatě skrytý protekcionismus. Musíme si klást otázku, co nám obchodní politika budoucnosti má přinést. Náročné normy v oblasti bezpečnosti, ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti práce nabízejí konkrétní evropský model, který by určitým způsobem mohl být zdrojem inspirace a poučení na mezinárodní úrovni. Já bych proto doufal, že bychom k tomu měli přistupovat pozitivně, že bychom měli dodržovat ekologické a sociální standardy a že bychom také Eh, v tomto smyslu měli uvažovat o obchodních zájmech EU. A v této souvislosti máme možnost získat zpět obchodní politiku do rukou občanů a mohli bychom také nabídnout příspěvek k diskusi o takzvaném spravedlivém obchodování, fair trade. A samozřejmě toto má celou řadu aspektů bilaterální, multilaterální a tak dále. Ehm, jednak eh, nadnárodní subjekty Evropská unie by měla hájit eh, slušné podmínky práce a apelovat na partnery, aby eh, podepsali základní úmluvy Mezinárodní organizace práce a orgány jako Mezinárodní organizace práce by měly mít také subjekty a organizace pro interpretaci, protože ta často se liší a měli bychom v této souvislosti mít postupy, eh, jak tedy eh, z Mezinárodní organizace práce postupovat problematiku na VTO, protože ne vždycky mají návrh otázky obchodu. Dále bychom měli zvažovat podmíněnou liberalizaci. Například kratší harmonogram pro přístup na trh, pokud jsou splněny některé sociální, ekologické a lidskoprávní podmínky. Zároveň bychom měli mít různý soubor standardů založených na hospodářské situaci té které země, aby existovala určitá pružnost v aplikaci těchto norem. A nakonec v reformě systému GSP bychom měli zjistit, kdo jsou koneční příjemci a brát v úvahu také jejich stupeň rozvoje obecně řečeno. Spíše než maximalistická řešení bychom měli postupovat krok za krokem. Pokud změníme mentalitu našich vyjednávacích partnerů, budeme úspěšní v tom, že se nám podaří vytvořit spravedlivější mezinárodní obchod. E, tolik úvahy, které předkládám výboru. Nyní dávám slovo kolegu Martinovi. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Saifi. Já se domnívám, že na této velice důležité zprávě se všichni shodneme. Chtěl bych říci, že vždy uzavíráme dohody o volném obchodu, pak my vždy provádíme hodnocení ekonomických dopadů. V souvislosti s tímto hodnocením bychom také měli provádět hodnocení lidských práv, tak abychom znali celou situaci. A například, jestliže si vezmeme Kolumbii, tak komise vnímá to tak, že jednání eh, s Kolumbií eh, to vypadá tak, že se situace v lidských právech horší, ale já se domnívám, že tady by bylo nejlepší, kdyby existovalo nezávislé grémium, které by ocenilo eh, postavení v oblasti lidských práv a jejich situaci. A pokud se týče sociálních standardů, pak toto jsme udělali pro Koreu a musíme to udělat také pro jiné země, tak, abychom zabezpečili, že občanská společnost bude moci monitorovat standardy, na kterých jsme se dohodli. Protože občanská společnost je většinou velice eh, dobře zorganizovaná, ale v těchto partnerských zemích možná méně. Pokud se týče GSP a GSP, já vím, že nařízení o GSP plus se bude aktualizovat, ale zde musíme hovořit jasným jazykem. GSP plus také máme například pro podepsání ratifikaci eh, úmluvy o eh, mez, pro Mezinárodní organizace práce, ale některé země e, například jsou potrestáni, jestliže nemohou přistoupit k GSP+. Takže si myslím, že tady v této souvislosti musíme posuzovat opravdu všechno spravedlivě. Dále musíme také myslet dál za rámec GSP plus a dohod. Například smlouva mučících nástrojů, o tom bychom také měli přemýšlet a potom také bychom měli e, přemýšlet o tom, jestliže evropské země poskytují různé e, nástroje na monitorování telefonických hovorů a to se například děje v Iránu a také musíme to tedy zabezpečit tak, aby vlastně e, evropské podniky nepostupovaly v této oblasti pouze nevědomě. Eh, Zelení, děkuji pane předsedo, děkuji vám, že nyní mohu hovořit. Já jsem rád, že jsem také členem tohoto výboru a určitě se budu chovat konstruktivně. Já jsem rád, že jsme máme také máme stanoviska od ostatních výborů. O tyto dva výbory pro například životní prostředí požadují závazné standardy, protože je jasné, jestliže máme dobrovolné etické kodexy, tak ty většinou nebývá dodržovány a to je třeba opravit. My bychom rádi viděli následující opatření. Za prvé, e, trvale udržitelný rozvoj by měl být závazný a také by měl být součástí řešení problému. A za druhé, hodnocení trvalé udržitelnosti by měly být vždy pravidelně prováděny přes uzavřením dáhodu, dohod. Ale nálezy či výsledky nevěd jdou většinou eh, k obsahovým změnám. Proto je třeba, aby opravdu dohody byly zcela konkrétní. A dále je třeba také vyhodnocovat, jak dohody vždy dopadají na pracovníky a také na životní prostředí. A zde bychom se měli spojit s příslušnými odborovými organizacemi a dalšími organizacemi. A pokud odhalíme chyby, pak tyto chyby by měly být napravovány. Dále doporučení eh, eh, zástupce OSN pro obchod a lidská práva, což je věc, která by také měla přejít do naší politiky v EU. Následující otázky bychom měli položit komisi především švédské a španělské předsednictví protvrdili iniciativu Růži v listopadu 2009. My se domníváme, že bychom se měli dozvědět, co se od té doby odehrálo a jakým způsobem by se komise mohla zapojit do toho, aby CSA závazky byly také závazné A protože Lisabonská smlouva rozšiřuje odpovědnost v oblasti investic, tak proto by nás zajímalo, zdali komise také hodlá regulovat tuto oblast. Já se těším na další diskusi o této zprávě. Děkuji. Vy jste tedy novým stálým členem tohoto výboru. Vítám vás mezi námi a doufám, že se mezi námi budete cítit dobře. Nyní dávám slovo Kaderovi a nemáme příliš mnoho času. Jenom rychle, pane předsedo, jenom rychle. Někdy je člověk naivní. A v otázkách jako sociální, ekologické normy, tam chci poděkovat nejdříve kolegyni eh, Saifi za její informace, ale tyto sociální, ekologické eh, normy, tam je problém, že to téma se neustále opakuje a hovoří se stále o tom stejném. Je to taková hra. Komise říká, parlament chce, aby v těchto obchodních dohodách byly také lidská práva, sociální, ekologické normy. Abychom parlamentu vyhověli, tak tam část dáme. Na druhé straně máme jižní státy, které zase sledují svoji vlastní logiku a ví, že je třeba mít tam určitou bezpečnost a tak se řekne, eh, tak se předělá ta a ta dohoda o lidských právech, abychom to mohli ukázat. Jenže problém je, že ani na straně komise, ani na straně těchto zemí nejsou závazná opatření a potom nenásledují činy. V zásadě jde o dvě věci jak právně závazné to může být a jak prosazovat sankce. Pokud dokážeme to, že všichni budou muset dodržovat to, na čem se obě strany dohodly, potom můžeme zvládnout změnu. Vím, že to zní naivně, jsem naivní a chci si nechat tuto naivitu. Pan Fielna, EPP. Hmm. Nejdříve chci říci, že jsem toho názoru, že různé standardy v oblasti lidských práv jsou závažná věc, ale není to důvod, proč nedělat obchod s touto zemí. Na jedné straně útisk, což je špatná věc, ale není lepší být utiskován a ještě chudý. Takže si myslím, že je důležité využívat doložky pro lidská práva a pro sociální práva jako cukřík a ne používat to jako omluvu pro neobchodování, protože neobchodování vede k chudobě a chudoba ne vybuduje lidská práva ale já se především chci vyjádřit ke slovům pana Martina, který řekl a hovořil vlastně o elektronické komunikaci, neboť internet je dnes e, důležitý prostředek na podporu lidských práv. To vidíme v Iránu, v, Bur- v Barmě a v Číně. A tady vidíme, že některé evropské podniky podporují diktátorské režimy při e, porušování lidských práv. Například švédská telefonní společnost e, dala k dispozici jména lidí, kteří píší kritické blogy. A tito lidé byli posléze uvězněni jako vězni svědomí. A také jsem slyšel o italských telefonických společnostech, které budují senzorské sítě na Kubě. A já například také vím, že v Americe existuje GOFA, Government Online Freedom Act, a před několika lety vím, že byl zaslán návrh, bylo to takové myšlenkové cvičení, taková EU GOFA, jak by mohla vypadat podobná legislativa v EU, tak, že by měly evropské společnosti zapovinnost zvažovat, jak jejich technologie bude používána a kde bude používána na příklad pro omezení svobody na internetu. A Promiňte, pane Fjellnere. A řečník pokračuje, tam bychom měli udělat více. Já si myslím, že bychom se měli poučit eh, od USA, udělali v této oblasti více než my. Děkuji. Gue. Pan Higgins. Děkuji, pane předsedo. Skutečnost je taková, že někteří pravicoví poslanci tohoto parlamentu by opravdu dali přednost tomu, aby sociální a environmentální standardy se vůbec nestaly součástí mezinárodního obchodu. A to je duch minulého příspěvku opravdu tady se nejedná pouze o svobodný obchod, ale také obchod svobodný bez myšlenek. A já si myslím, že to nemůže být naším cílem, protože lidé určitě chtějí spravedlivý obchod pro všechny. Já si myslím, že bychom měli trvat na tom, že existují mechanismy na to, abychom naslouchali místním společnostem a lidé měli bychom také naslouchat lidem, kteří jsou v jiných kontinentech obětech, obětmi vlastně našeho obchodu. A měly by také existovat mechanismy, jak tito lidé by si mohli stěžovat, například tak, aby se o tom dozvěděl Evropský parlament či Evropské instituce a aby tato situace se napravila. A my bychom měli zabránit tomu, aby e, podniky se chovaly nespravedlivě a nezodpovědně, ale toto dělá také Evropská komise. Například jsou určité případy před Lucemburským soudem, kde nechtěli a komise poskytnout skutečná práva dělníkům i migrantům. A pak se také hovořilo o repné katastrofě v Mexickém zálivu, ale přece se nedá jenom jednoduše říci, ano, to byla nehoda. To přece se musí brát daleko vážněji. Je to jasné, je tady důkaz, který ukazuje, že se snižovaly náklady a také eh, honba po zisku je zde zodpovědná. Podívejme se také například na Nilskou deltu a také na Alžírsko. Tady máme také eh, dopady eh, obchodní politiky na E, občany v těchto zemích a my musíme tyto dopady napravit. Děkuji. A teď za komisi pan Luis Partero. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za příležitost, že tu mohu promluvit za komisi. Pokusím se to říct zkrátka. První věc, rád bych řekl, že komise má zájem a sleduje diskuze v tomto výboru, protože to jsou důležité věci. Vyvíjíme politiky a Evropský parlament co samozřejmě zodpovídá za tyto rozvoje politik také, takže proto pozorně nasloucháme všem příspěvkům, které z parlamentu zaznívají. Druhá věc kterou chci zmínit. Tyto věci nás, nám e, připomínají, že jde o hodnoty, o zájmy a myslím si, že zájmy se neliší od hodnot a naopak ve skutečnosti je třeba myslet na to, a to je přístup komise. Je to otázka ochoty podpořit tento způsob, ale Rovněž je to také úvaha v tom smyslu, že musíme zastupovat ekonomické zájmy a u minimálních norem a v, v, také v určitých oblastech. A to jsou úvahy, které jsou pro nás důležité, když se zabýváme touto tematikou. Poslední dohody, které byly vyjednány také s Jižní Koreou, jsou konkrétní ustanovení, kde jde právě o to, aby ta se také e, sociální zákonodárství e, neodsunulo do pozadí. Kapitoly, které se v tuto chvíli ze strany komise vyjednávají, budou závazné, to jsou právně závazné věci a pak jsou tam další ustanovení, které jsou založeny na bázi eh, dobrovolné spolupráce. To se v současné době vyjednává a týká se to také řešení sporů eh, pomocí nezávislých rozhodců, kteří mohou také eh, zkontrolovat konformitu těch dohod z obou stran jsem ochoten diskutovat i o dalších otázkách, například o otázka, jaká nápravná opatření je možné zjednat, anebo jaká, jaké sankce je možné dojednat, ale to je zvláštní záležitost, kterou budeme muset ještě projednat. Tady si myslíme, že jiné nástroje by mohly být účinnější, protože už dnes máme řešení sporů a mechanismy, jak tyto spory řešit, máme nápravná opatření. To jsou trochu jiné otázky, to jsou opravná opatření. Eh, nechci zneužívat váš čas, ale dovolte mi jednu základní úvahu, důležitou pro nás všechny. Musíme zajistit, aby to, co se dojedná, se také aplikovalo. To znamená, aby určitá ustanovení dojednaná v dohodě se také zrealizovala a k tomu potřebujeme příslušné nástroje, nástroje také na dohled nad tou transpozicí Říkám ještě jednou, jsme připraveni udělat maximum pro to, abychom tam dali další prvky a přispěli k této rozpravě. Paní Tokia Saif se vyjádří k této rozpravě. Děkuji, pane předsedo. Několik krátkých připomínek. Chci poděkovat kolegům za jejich příspěvky chci obrátit pozornost svých kolegů na především eh, sociální a environmentální standardy v rámci obchodních dohod. My nesmíme opravdu ztrácet ze zřetele sociální záležitosti. To, co řekl kolega neměli bychom se nechat chytit do pasti dobrých úmyslů. Musíme být pragmatičtí, protože musíme v této oblasti udělat pokrok. Nesmíme být naivní a nesmíme navrhovat věci, které nelze uskutečnit a provést. Já velice souhlasím s panem Martinem. Já doufám, že dojde ke schodě mezi politickými skupinami. To je to, co jsem nyní již právě řekla. Musíme v této oblasti udělat krok vpřed, i když bude malý. Děkuji. 28. září budeme dále diskutovat o této zprávě a budeme mít již k dispozici zprávy Emplu a Envy. A nyní přejdeme k bodu číslo 14. Obchodní vztahy EU s Latinskou Amerikou. Toto je diskuse o pracovním dokumentu, který předložil pan Scholz Gue. Jak víte, tak tady je celá řada různých událostí, ke kterým došlo v Latinské Americe, například asociační dohoda byla uzavřena, také dohoda s Kolumbií a s Peru byla uzavřena, jednání s Mercosurem byla znovu zahájena a náš výbor Eh, sleduje jednání, tato jednání a doufá, že bude také schválen rámec pro naše obchodní jednání s Latinskou Amerikou. Takže proto je tato zpráva mimořádně důležitá a proto bych chtěl dát panu Šolcovi slovo. Thank you, Mr. Chairman. Uh, ja, erstmalig ja... Děkuji, pane předsedo. Poprvé má náš výbor vlastně možnost a také úkol podívat se na obchodní vztahy EU s Latinskou Amerikou formou zprávy a vyjádřit, jak si představujeme tyto vztahy. A tím také můžeme vyslat určité signály na veřejnost. Vy už jste poukázal na to, že je to téma aktuální. Eh, pokud jde o summit EU Latinská Amerika v Madridu, ten stanovil určité hlavní body pro současnou situaci obchodních vztazích a myslím si, že je důležité, pokud pracujeme na zprávě a uvažujeme o ní ve výboru a v parlamentu, měli bychom být ze současného stavu ale představit také možný budoucí vývoj. Připomínám na ten sled, kterým jsme postupovali ve výboru. Měli jsme první výměnu názorů k této zprávě. Tam byla celá řada otázek, které zazněly, co může EU udělat například proto, aby evropské ekonomické činnosti v Latinské Americe byly ve širším kontextu, jakým způsobem můžeme přispět k tomu, aby také kulturní rozměr v těch obchodních vztazích se více zvýraznil. Je to otázka historická, politická, ekonomická v těchto vztazích. Co můžeme udělat proto, abychom obchodem také skutečně mohli podpořit ekonomickou prosperitu v zemích Latinské Ameriky a tím přímo pomoci lidem v dotčených zemích. Jakým způsobem můžeme také fakticky eh, přispět dalším vstupem k tomu ekonomickému rozvoji těch zemí jako takových, jako partnerské země to jsou země, se kterými máme partnerské smlouvy a ty v případě regionálního přístupu, tedy regionálního partnerství, budou platit i nadále. Měli jsme to zajímavé slyšení, které ukázalo různorodost dotčených regionů. Je to Střední Amerika, Mercosur, eh, Andské společenství. Je to skutečnost že existují s Mexikem a Čilem už dlouhodobé dohody. Je třeba se na to podívat, co můžeme opravdu udělat. A já jsem se o to pokusil v tom pracovním dokumentu. Snažil jsem se tam určit určité směry. Je to bilancování současného současných obchodních vztahů mezi EU a Latinskou Amerikou, za druhé, jaký vstup stanovil nebo určil ten summit EU Latinská Amerika a jakým způsobem bychom měli jako výbor poukázat na komplexitu obchodu, růstu zejména v těchto obchodních stazích a jakým způsobem je podpořit. Podpořit ten současný vývoj, který je tam velmi pestrý. Tady podle mého názoru bychom se s tím jako EU měli více a lépe vypořádat. Známe tu komplexitu, my jsme o tom ve výboru už hovořili ten problém eh, dohoda volné o, o volném obchodu Peru, Kolumbie a další, Ekvador, Bolívie. Známe také problematiku obchodu s banány a uzavření obchodu eh, a obchodní dohody eh, na Karibik, na AKT, zejména tam to bude do budoucna důležité i pro další obchodní vztahy s Ekvadorem a bude to možné modifikovat. Na závěr toho pracovního dokumentu jsem ještě uvedl takzvané body k reflexy, k zamyšlení, které by podle mě byly důležité pro další postup. Teď máme ten první návrh té zprávy, který prodiskutujeme. A velmi by mě zajímalo to, když budeme hovořit o pracovním dokumentu, abychom se podívali právě na tyto body a dohodli se o nich. Za třetí chci navrhnout, abychom ustanovili stínového zpravodaje, tak, abychom měli od začátku úzkou spolupráci od návrhu té zprávy, abychom to mohli společně projednat tak abychom pokryli co možná nejvíce aspektů různého druhu. Protože to by všechno mělo jít do té zprávy. A ještě jednou upozorňuji na časový harmonogram. Pracujeme na tom, abychom už na červencovém zasedání tohoto výboru mohli prodiskutovat první návrh té zprávy a pak na podzim v říjnu mohli předložit zprávu plenárce a schválit ji. To je vše, děkuji a těším se na spolupráci k tomuto pracovnímu dokumentu. Děkuji Helmutu Šolcovi. Takže harmonogram tu byl naznačen, projednání a postup, to, jak s touto zprávou. Takže přejdeme Připomínám ještě členům, že se mají soustředit zejména na body k zamyšlení, o kterých zpravodaj hovořil, které jsou důležité pro tuto zprávu. Pan Kazak má slovo. Děkuji, pane předsedo. Pracovní dokument kolegy Šolce zahrnuje hodně aspektů našich vztahů s Latinskou Amerikou. Nejsem nesouhlasím se všemi jeho názory, ale přesto se domnívám, že jeho analýza je skutečně rozsáhlá a vyčerpávající. Summit v roce 2008 v Limě byl dobrým východiskem pro definování našeho strategického partnerství s příslušnými zeměmi. Spravodaj tak také se soustředil na určité nedávné události, například také na obchod s banány v rámci VTO. A pak tady máme ještě další úkoly a výzvy, se kterými se musíme vypořádat. Je třeba také jasně vidět, že s námi v konkurenčním vztahu jsou azijské země. O tom také pan Scholz hovoří správně ve svém dokumentu. Průmyslové výrobky zde dodáváme více, než kolik importujeme, dovážíme základních produktů. Já jsem toho názoru, že intenzivní obchod také přispívá k uskutečnění rozvojových cílů, ale nesmíme být v dohodách o volném obchodě příliš kritičtí. Já se domnívám, že takovéto dohody jsou velice příznivé. Pan Scholz také zmínil EU Mercosur. A také u jednání s Mercosurem jsem nabil názor, že komise není ochotná přehodnotit mandát. Možná bychom měli sledovat další vývoj událostí a situace. A je zde. Dochází zde k velkému vývoji v oblasti rozvoje. To jsou jsou důležité věci, ale spíše se domníváme, že toto patří do výboru DV než do našeho výboru. Dále se také domnívám, že hospodářské závislosti bychom se vždy měli vyhnout. Ale říci to takto jednoduše, aniž by toto spočívalo na nějakém konkrétním základě, tak si myslím, že vždy bychom se měli snažit o prohlubování našich obodních na, e, názorů a vztahu s Jižní Amerikou. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také Helmutu Šolcovi za zprávu. Myslím si, že je to velmi rozumná zpráva, i když tam jsou samozřejmě ještě některé rozdílné názory, které máme. Nicméně ta zpráva tu vidím převážně pozitivně. A proto chci také zpravodaji poděkovat za to, že nás upozornil, že potřebujeme další nástroj pro boj proti hospodářské krizi, ve které v současné době jsme. Proto musíme spojit všechny nástroje tak, abychom dokázali stimulovat obchod. Obchod je také možnost, jak exportovat naše zásady a hodnoty. To neplatí jenom pro eh, sociální politiku, ale platí to také pro kulturu a další. Myslím si, že obchod může být integrujícím mechanismem a proto souhlasím s tím, že bychom měli využít všechny prostředky, tak abychom malé výrobce, třeba zemědělce, kteří nemají takové možnosti jako velké podniky, pokud uzavřeme, podepíšeme smlouvu, tak bychom na ně měli vždycky myslet. Obchod je samozřejmě asymetrický, to platí ve všech oblastech ale prohloubení obchodních vztahů určitě pomůže korigovat ty nevyváženosti a měli bychom také v těch produktivních sektorech eh, Měli bychom investovat také do výrobních sektorů eh, partnerských zemí. Pokud je o Kolumbii a Peru, tak to je samozřejmě rozšíření smlouvy o spolupráci se zeměmi Andského společenství. I ta existuje a je základem pro spolupráci s touto částí Latinské Ameriky. Myslíme si, že Evropská unie by neměla eh, a nedělá dezintegraci, ale měla by nabídnout a nabízí tímto, touto dohodou další šance těm, kteří mají zájem o rozšíření té spolupráce. To platí také pro Bolívii. Myslím si, že Bolívie se rozhodla, eh, je to na základě vnitropolitických důvodů, Bolívie nebude v této skupině, ale to neznamená, že by eh, ostatní státy z této skupiny eh, neměly možnost rozšířit spolupráci s námi. Pokud je o Mercosur, i tady bychom měli skutečně udělat všechno. Je to naše povinnost, abychom získali vyváženou dohodu či úmluvu, která bude výhodná pro obě strany. Myslím si, že to je diskuze, která patří do našeho jednání a to by stačilo, pane předsedo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Pochopitelně chci nejdříve pogratulovat zpravodaji. Podporuji taková ta hlavní vodítka této zprávy a jsem potěšen, že to stejně vidí i PPE. Jsou tam určité body, kde nebudeme mít schodu, to je jasné, k tomu se ještě dostaneme, ale nechci hovořit zase až příliš dlouho. Nicméně chci říct si, že v zásadě s tím souhlasím a eh, Ptám se, kdo by mohl být vůbec proti. Pan Scholz říkal, že Latinská Amerika musí získat blahobyt eh, na základě obchodu. To je jedna věc. Existují dohody, eh, na, které musí být vyvážené. Jsou to obchodní dohody, to je také celkem jasné. Nebo další věc, bilaterální pokrok eh, by neměl bránit partnerům, aby sledovali své multilaterální cíle. I to je v povaze věci. To už jsme říkali častěji, že sledování bilaterálních cílů nemůže eh, brzdit eh, multilaterální cíle. A další věc je tu uvedeno, že, bychom, že by se měla podepsat eh, spravedlivá dohoda z Doha. To jsou všechno body, se kterými nebudu polemizovat a nebudu je vyvracet. Nicméně, pokud jde o rozvoj, tam musíme trochu niancovat, protože máme rozvojovou politiku vedle obchodní politiky a tady bychom měli diferencovat podle míry rozvoje, například Brazílie kontra Bolívie tam nemůžeme rozšiřovat ty nůžky a nemůžeme srovnávat Kolumbii s Brazílií. Tam jsou ty podmínky prostě jiné. Evropská unie poskytuje velkou rozvojovou pomoc a také eh, podporujeme eh, rozvojovou pomocí, obchodní pomocí. Nechceme, aby se ty věci překrývaly, aby se, nechceme, aby se překrývaly eh, různé politiky Evropské unie, takže nechci mluvit dlouho, ale tři body, se kterými nemohu souhlasit. Za prvé, nejdůležitější téma, které už tu také zaznělo, nemůžeme, moje frakce nemůže akceptovat, že se tu uvádí, dokud Bolívie Nebo jinak, dokud soudní dvůr anského společenství nerozhodne o žádosti Bolívie, musí se všechny multilaterální obchodní dohody zmrazit. To se nemůžeme, my se nemůžeme stát otroky eh, tohoto soudního eh, rozhodnutí. Kolega už se o tom zmínil, ale jsou signály, že Bolívie stáhne tu žalobu kterou podala k soudnímu dvoru Anského společenství. A byly tam další novinky. Komise před několika dny řekla, že Kolumbie, Kolumbie na tom nechce, promiňte, Bolívie na tom nechce být hůře než Ekvador, čili Pane předsedo, já to vezmu ještě rychleji a také to zhrnu. je třeba mít eh, garance pro země AKT, například eh, doprovodná opatření k banánům eh, z prostředku rozpočtu, které těm zemím poskytnou dostatečnou záruku 200 milionů euro, se kterými se na to počítá. A Karl de Gucht také řekl, že komise má mandát k, vyjednání, k vyjednávání, to nejsme my. Nicméně měli bychom zůstat ve hře a sledovat dění a možná udělat ještě nebo zadat následné vyhodnocení toho, jak téma Mercosur se bude vyvíjet. Já bych měl ještě celou řadu dalších věcí, připomínek a poznámek, ale nemohu mluvit tak dlouho, jak bych chtěl, takže stačí. Tohle je teprve první výměna názorů na toto téma. Budeme mít ještě řadu dalších příležitostí o tom diskutovat. A e, nastal čas, abychom si vyslechli komisi. Dávám slovo Matěsi Jorgensenovi. Prosím, buďte stručný. Děkuji vám, pane předsedo, jenom stručné poznámky. Vítáme zájem Evropského parlamentu o obchodní vztahy s Latinskou Amerikou. Evropský parlament dlouhodobě podporoval uší svazky s Latinskou Amerikou a jsme rádi, že tento výrazný zájem pokračuje. Obecně platí, že vítáme obsah dokumentu. Obecně odpovídá směrování naší politiky. Konkrétně Eh, liberalizaci obchodu a investic pro dosažení našich cílů a podporu zájmů EU. To však neprobíhá izolovaně. Tato politika musí být realizována s podporou širších cílů EU ve spolupráci s Latinskou Amerikou, tedy sociální soudržnosti, regionální integraci a trvale udržitelné rozvoji. Právě proto e, neuzavíráme prosté dohody o volném obchodu, ale asociační dohody, které e, kromě pilíře e, obchodu mají také pilíř politického dialogu a udržitelnosti. Kromě toho existují aspekty, s kterými souhlasíme. Ano, samozřejmě potřebujeme spravedlivou nabídku z obou stran. Právě proto přijímáme progresivní liberalizace a schovývavější přístup, co se týče přechodného období pro Latinskou Ameriku a dále posílení institucionálních kapacit a programy jako investiční programy, které přinášejí působnost malých a středních podniků v Latinské Americe, umožní spolupráci mezi těmito podniky v Americe a v Evropě. A jeden bod, kde se názory liší, otázka vztahu s Bolívií tady byla zmíněna. Sdílíme názor, že proces který v Bolivii probíhá, je vnitřní záležitostí té země. To však neznamená, že opouštíme tu oblast. My i nadále poskytujeme pomoc Bolivii. Právě Bolivie je největším příjemcem rozvojové pomoci z EU v Latinské Americe a dále Mercosur. Spravodaj eh, navrhuje, abychom upravili směrnice pro vyjednávání. To nevidíme jako nezbytné. Eh, my si to uvědomujeme, uvědomujeme si, že naše jednání neprobíhá ve váku a probíhá například tato výměna názorů a do budoucna očekáváme další výměny názorů, včetně výměn názorů s členskými státy, tak i přesto, že neměníme směrnice pro vyjednávání, Ehm, bereme v úvahu vývoj situace a chceme v těchto vyjednáváních nejvhodnějším způsobem postoupit dál. Obecně platí, že vítáme eh, celkové směrování, zájem a vidíme, že právě politika, kterou jsme zvolili, eh, také zapadá do rámce projednaného na samitu EU Latinská Amerika v květnu v Madridu. A nyní poslední zvážení, ještě připomínky. Ehm, ano, jsou tady skutečné velké názorové divergence. Děkuji, pane předsedo, pokusím se být stručný. Děkuji za připomínky a děkuji za upřímná slova, i včetně těch nesouhlasných slov. Samozřejmě toto téma si zaslouží další diskusy. Hovoříme-li o obchodních vztazích, tímto způsobem, musíme si uvědomit, že jde o konkrétní aspekt, o němž diskutujeme. V posledních pár týdnech a měsících jsem měl příležitost navštívit některé státy regionu a e, také jsem hodně diskutoval s lidmi, kteří působí v oblasti mezinárodního obchodu a také zdůrazňuji, že obchodní vztahy EU jsou výrazné a současně jsou tyto kroky doprovázeny obavami, že EU jako ekonomická velmoc míry zasahuje do vývoje zúčastněných zemí a tím tuto zemi ohrožuje. Pokud máme brát obchod jako výměnu na základě rovných pozic s tím, že existuje vzájemné uznání mezi obchodními partnery, musíme si tyto obavy a očekávání uvědomit. A za druhé, musíme si uvědomit, a právě proto jsem zmínil otázku Mercosuru, že Brazílie v současné době je velmi sebevědomá země. A říká, dobře, pokud EU nebude brát v úvahu naše očekávání, tak eh, obchodní výměnu zrealizujeme s jinými regiony. A EU si musí uvědomit, že toto je zcela nové uspořádání. A musíme na to být schopni reagovat. Je to pro nás hozená rukavice. Jako EU na to musíme být schopni reagovat stejně tak, jako i my jsme vznikli na základě vzájemného partnerství. A myslím si, že nám to nabídne inspirace pro to, jak věci uspořádat do budoucna. A třetí záležitost. Velice mě zaujala výměna názorů s komisařem de Guchtem, především z hlediska dlouhodobých strategických obchodních vztahů a utváření obchodních vztahů, protože si musím uvědomit, že Máme příležitost tuto strategickou orientaci eh, zakomponovat také do perspektiv pro konstrukci vzájemných vztahů, konkrétně s latinskoamerickými zeměmi a Nakonec eh, v souvislosti s dohodou o banánech, která tady byla zmíněna, ano, myslím si, že musíme i nadále zvažovat mm, návrh zprávy a pak eh, finální verzi zprávy já tady musím říci, že důležitá je úloha producentů a také obchodních organizací, které obchodují s banány, ať už jsou tyto organizace velké nebo malé, a netýkalo se jenom Ekvádoru. Eh, pro některé země je to otázka života a smrti. Pokud mají přístup k evropskému trhu, a, a samozřejmě tady musíme být velmi citliví, i na straně komise, i členských států v organizaci takového obchodu, abychom eh, nepůsobili protichůdně proti našim jednotlivým zájmům. Musíme zvažovat, jak skonstruovat tento obchodní vztah, abychom producentům a obchodníkům z banány nabídli určitý nástroj. A ten nástroj musí být v širším měřítku. Nejde jenom o Ekvádor, o Kolum, Kolumbii a Karibik, eh, země AKT obecně. Máme E, celou řadu možností a oblastí a na základě toho bychom měli uvažovat, jak utvářet konkrétní obchodní vztahy. Na tom základě jsem velmi optimistický e, v souvislosti s tím, že máme partnera pro přípravu dokumentu a že můžeme dále připravovat a utvářet obchodní vztahy s latinskoamerickými zeměmi. Děkuji. Děkuji, vyčkáme na návrh zprávy a to projednáme na červencovém zasedání. Nyní se dostáváme k důležitému tématu našeho pořadu jednání, bod 15, dohoda o volném obchodu mezi EU a Indií kde se předpokládá navýšení obchodní výměny zboží a služeb na základě dohody o volném obchodu, eh, která vznikla v roce 2007 v současnosti proběhlo už osm vyjednávacích kol. Poslední proběhlo v Delhi v lednu tohoto roku. Víte, že Indie je pro EU významným obchodním partnerem a zároveň eh, důležitou velmocí celosvětovou eh, s obrovským počtem obyvatel a trvalým ekonomickým růstem eh, patří k nejrychleji rostoucím ekonomikám na světě. My jsme ta vyjednávání pozorně sledovali a právě proto si myslím, že výměna názorů o této oblasti, o stavu věcí je velmi aktuální. Na tomto místě bych chtěl dát slovo zástupcům komise. Prosím, pan Ignacio Garcia má slovo. Ještě jednou vás tady vítám. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem velmi rád, že mám příležitost vás informovat o aktuálním vývoji o vyjednávání s Indií. Jak jste správně naznačil, jednalo by se o velmi významnou obchodní dohodu pro EU, pokud se nám podaří uzavřít obchodní dohodu s Indií, která je ambiciózní a komplexní, dá nám to eh, cestu eh, k přístup k rychle rostoucímu trhu a trhu, který je v současné době vysoce chráněn eh, v tomto vyjednávání, jde tedy o hodně a dostáváme se do kritické fáze těch jednání. Jde o fázi, kde uvidíme, zda se nám podaří eh, odstranit zásadní překážky v postupu těchto jednání a tom, aby se ta jednání dostala do úspěšného konce. Já mám pocit, že India, Indie se nyní na vyjednáváních podílí velmi aktivně a má také zájem na uzavření dohody o volném obchodu s EU. To samozřejmě si žádá na indické straně také některá obtížná politická rozhodnutí, ale Indie ukazuje vůli zvažovat tyto aspekty. Vzhledem k pokročilé době nechci probírat eh, podrobně celou zprávu, chci však pouze poukázat na nejdůležitější aspekty, které budou mít rozhodující úlohu ve výsledku jednání. První eh, jsou eh, cla, kdy Indie předložila původní nabídku, která eliminuje eh, cla u zhruba 90 obchodní výměny, ale v tomto smyslu potřebujeme od Indie větší aktivitu. Potřebujeme ještě zlepšit nabídku Indie z hlediska klíčových ekonomických sektorů, pro, jako třeba textilní průmysl, automobilový průmysl, chemický průmysl, stroje, zařízení a další také některé zemědělské výrobky. Eh, indické straně jsme jasně sdělili, že Indie by měla své nabídky na, eh, změřovat i do těchto oblastí a pokud bude Indie ochotná učinit krok, i my bychom měli být k takovému kroku ochotni a měli bychom být ochotni rušit cla i třeba rychleji, pokud k tomu bude ochotná i Indie, ale právě toto bude mít zásadní význam pro další vyjednávání. Druhou kritickou oblastí jsou služby Indie byla aktivním hráčem ve vyjednávání. V Ženevě patří k zemím, které mají aktivní zájem o služby eh, v rámci multilaterálních vyjednávání obchodu, ale v kontextu těchto vyjednávání také očekáváme, že Indie eh, půjde i nad rámec svých návrhů ze Ženevy a že tam zařadí sektory, které jsou ekonomicky důležité, ale citlivé, jako například pojišťovnictví, poštovní služby, maloobchod ale mějme v tom jasno. Pokud bude Indie ochotna učinit krok, měli bychom být k obdobnému kroku připraveni i my a v těchto vyjednávání bude velice důležitý. Takovýto postup eh, především i dočasné přesuny indických odborníků. Tady nehovoříme o migraci, ale o vysoce kvalifikovaných indických odbornících, kteří by dočasně poskytovali některé služby, ale pokud nejsme schopni poskytnout smysluplnou nabídku, eh, samozřejmě nemůžeme si eh, představovat, že Indie bude ochotná ke kroku, které jsou politicky velmi citlivé pro ně. Dále následující měsíce budou velice zásadní z hlediska státních zakázek otvíráme trhy zadávání státních zakázek. To je oblast, kterou sledujeme v různých obchodních vyjednáváních. V současnosti Indie k tomu nemá mandát, aby o tomto vyjednávala, ale my jsme také zdůraznili, že toto musí být kritickým prvkem těchto dohod v následujících měsících. Bude nezbytné, abychom zaznamenali politická rozhodnutí v této oblasti. Samozřejmě eh, budou tam oblasti, které budou náročné. Téma, které očekáváme jako problematické, je otázka obchodu a trvale udržitelného rozvoje. My jsme Indii mnohokrát vysvětlili, proč je toto téma pro EU tak zásadní. A eh, velký význam má také skutečnost, že od teď do října, kdy dojde k, eh, proběhne summit EU-Indie, budeme aktivně jednat s indickými kolegy budeme se snažit intenzivně hledat eh, cestu eh, k politickému řešení nedořešených problémů. Pokud se nám to podaří do října vyřešit, myslím si, že budeme mít dobrou příležitost dovést jednání do závěrečné fáze, úspěšné závěrečné fáze, tak aby co nejdříve po říjnovém summitu mohla být dovedena do konce. Ale to si žádá intenzivní diskuse mezi Evropskou komisí a našimi kolegy z Ministerstva obchodu a bude si to žádat zapojení na úrovni hlavních vyjednavačů, ale také na úrovni politické. E, nastala velice důležitá chvíle v těch vyjednáváních a proto přivítám jakékoliv otázky nebo připomínky ze strany e, Evropského parlamentu e, k jakémukoliv aspektu těchto vyjednávání. Děkuji. Děkuji vám zaznamenal si, že jsem, že náš kolega Graham Woods, který předsedá delegaci EU Indie. Chtěl bych, je tady s námi, chtěl bych ho přivítat a zeptat se, zda by se chtěl v diskusi také vyjádřit. Zda se s námi podělí o svůj názor. Děkuji vám, pane předsedo. Je to první příležitost, co jsem měl možnost sledovat diskusi o této problematice v tomto výboru. Zaujala mě diskuse eh, ke zprávě paní Saifi u bodu 13, kde zazněl názor, že parlament potřebuje hlubší diskusy o tom, jak naložit s podobnými dohodami. Pan Higgins zdůraznil občanské, sociální a ekologické standardy. To samozřejmě má svou platnost, ale možná budeme muset rozlišovat, jak přistupujeme k autokracím a k demokracím. A Indie je takovým příkladem, který to může ilustrovat. Indie má dvouprocentní podíl na trhu EU, eh, zatímco my máme eh, pouze 17% z toho. A je tedy možné a také v zájmu obou stran, abychom vzájemnou obchodní výměnu rozšířili. Myslím si, že to rozšíření je možná více v našem zájmu než v zájmu Indie. Ale samozřejmě je to v zájmu obou stran. Ale eh, názory, které slyšíme, když hovoříme s indickými zákonodárci, ministry a tak dále, že jsou s námi v souhlasu, ale nikoli nad rámec obchodu. A to vnímají velmi kategoricky v rámci dohody o volném obchodu. Samozřejmě jsou připraveni hovořit s námi o dalších otázkách, na dalších fórech. Ale pokud chceme obchodní dohodu, chtějí, aby byla omezena jenom na obchod. A tím se dostáváme do situace, kdy neuzavřeme buď dohodu žádnou, a tím naše občany zbavíme přínosu takové dohody, nebo se rozhodneme pro dohodu v jiném rámci a e, separátně budeme diskutovat o otázkách sociálních, ekologických a dalších. Já si myslím, že pokud nám jde o e, dodržování občanských, sociálních a ekologických norem v Indii, což samozřejmě nám jde, tak bychom si měli klást otázku, zda bychom tyto aspekty neměli prosazovat třeba dohodou o vzájemném obchodu, která bude provázena diskusemi v dalších rámcích. Eh, anebo zda by nám omezení obchodu vůbec dalo nějakou větší možnost rozhodování, než zatím máme. My se o dohodu eh, o vzájemném obchodu snažíme už od roku 2006. V současné době 28 různých států Indie velice často rozhoduje eh, tak, že to ovlivní obchod a výrazně to třeba navýší náklady na obchodování. A myslím, že řada z nás v tomto parlamentu by přivítala multilaterální dohodu v Doha. Když taková dohoda neexistuje, tak alespoň podle naší delegace by výrazné výhody přinesla právě dohoda o volném obchodu. Když jsme navštívili Indii, tak jsme se setkali také s oponenty dohody o volném obchodu. Naslouchali jsme jejich obavám. Řada z nich se obávala například dopadů takové dohody na zaměstnanost v Indii. Někteří měli obavy například ze špatného přístupu k lékům. Nikdo nepopře, že otevření trhu vede k průmyslové restrukturalizaci. Čistý účinek bývá obvykle přínos, pozitivní, ale zároveň to může znamenat ztrátu pracovních míst v některých sektorech. K otázce léku jsme byli schopni indickou stranu uklidnit, protože dohoda specificky stanoví, že by neměla vést ke snížení přístupu e, léku a léčivých přístupů. Přípravku Na závěr si myslím, pane předsedo, neměli bychom si představovat, že hospodářský rozvoj může probíhat bez problému. Eh, ani náš rozvoj se neobešel bez problému. Zároveň bychom neměli podceňovat možnosti volného trhu eh, přivést lidi z chudoby, vyvést z chudoby. A to velice rychle. Když jsem působil v Hongkongu v 80. letech, tak jsem viděl, jak rozšíření volného obchodu vyvedlo celou generaci lidí z chudoby během pouhých 15 let. Vysoká eh, představitelka eh, komise je v současné době v Indii. Víme, že budeme mít dokument na stole do konce roku a uvidíme, jak se parlament rozhodne o dalším směrování. Eh, Vážení kolegové, zahájil bych diskusi a na úvod bych se sám zeptal z hlediska eh, na ochranu duševního vlastnictví a zeměpišných označení, protože eh, když jsem navštívil stát Goa v Indii před mnoha lety, tak mě zarazilo, že mi nabídli portské eh, vyrobené v Indii. A po krátkém výzkumu jsem zjistil, že se většina eh, evropských alkoholických nápojů vyrábí právě v Indii. Tak by mě zajímalo, jak v této souvislosti postupovat ofenzivně. Zda tyto aspekty komise do svých přístupů také zahrnuje. A nyní bych eh, dal slovo Jirkovi Pastridovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem o tom nechtěl mluvit, ale vzpomněl jsem si na to, když jste zmínil to portské z Indie. Eh, ono je zvláštní objednat si červené indické víno, ono by to mohlo mít dvojí význam, bylo by to dvojsmyslné, když uvažujete o, o tom, co se stalo. Eh, například zástupci výboru INTE a e, představitel delegace a tak dále. Já e, jsem slyšel zprávy o situaci v Indii, pak jsem Indii navštívil a zarazilo mě, jaký dopad Lisabonská smlouva měla na přístup k delegaci z Evropského parlamentu eh, v Indii. Ten rozdíl v přístupu Indů k EU byl velmi výrazný. Zdá se, že Indové si nyní mnohem více váží parlamentní delegace od nás. To je pro nás velice zajímavé, mimo jiné i z hlediska obchodních vyjednávání. Rád bych ale také zmínil že když jednáme s Indií, měli bychom si uvědomit jednu věc. Já jsem získal dojem, že Indie není chudou zemí. Indie je zemí s velkým počtem chudých lidí, ale také je opak pravdou. Ehm, našli jsme také místa, kde chudí lidé nebyli vůbec a ta situace tam vypadala velmi odlišně od toho, co si můžeme představovat, ale nyní se dostávám k otázce obchodní dohody. Naprosto souhlasím s panem Vocnem v tom smyslu, že naše indické protějšky eh, nebyly ochotné vůbec zmiňovat ekologické, sociální a další otázky, pracovně právní otázky. Ale já se domnívám, a v tom se shodnu se svými kolegy z naší skupiny, že musíme najít nějakou cestu, tedy nejen propago, propojit tu dohodu s ekologickými a dalšími otázkami, ale spíše bychom měli hledat cestu, jak prosadit tyto podmínky, když dovážíme zboží z Indie, s tím, že nechceme dovážet zboží, které bylo vyráběno s využitím dětské práce například. Chceme eh, dovážet takové zboží, které bylo vyrobeno za Eh, slušných pracovně právních podmínek a tak dále. A na to komise nesmí zapomínat, protože kdyby se tato témata opomněla z dohody, já vím, že je to velice složité, ale pokud eh, budou tyto otázky opomenuty, tak řada kolegů, ač ne většina, ale řada kolegů eh, bude mít své pochybnosti o dohodě samotné a to celkově nebude konstruktivní téměř končím. Chci zmínit jednu věc, pokud jde o clo tarify. Neměli bychom zapomínat na jednu věc cla u vína. Uvědomme si, že trh s vínem v Indii je velmi napjatý a evropští vinaři mohou mít také velký zájem o to se vydat do Indie, protože myslím si, že Evropu tady čeká skutečně eh, výhodné, eh, čekají výhodné podmínky. Děkuji, pane předsedo, já budu hovořit stručně. S velkou pozorností jsem si vyslechl slova komise o pokroku jednání. Graham Watson, vedoucí delegace pro Indii, také hovořil velice zajímavě. Zdá se mi, že tady vlastně slyšíme něco trošku jiného, než od to, co od dohody očekáváme. Pan Watson hovořil o zdráhání se indické strany v pokračování v jednání. Pokud se týče kritických oblastí, jako je například pracovní právo, lidská práva, sociální standardy, tak tady se indické ke straně do jednání nechce, ale jestliže indická strana se pohne, tak také musíme být ochotni jednat a v komisi vládne zřejmě jistý optimismus, pokud se týče pokračujícího jednání. Já jsem četl, že pan Gücht již hovořil o tom, jak si toto představuje a sice to, že všechno bude vyřešeno do Evropského sanitu v říjnu. I možná, že je to přehnaný optimismus. Existují skutečné informace, které toto ospravedlňují. Má komise něco, má nějaké konkrétní informace z INDIP, především pokud se týče generik. Zdady, zde existují velké obavy. Tak tyto obavy vyjádřili lékaři bez hranic. Nemá to negativní dopady na generika? Ano, já budu velice stručný jeden takový makro a jeden mikrobot. Makrobot je následující. Indie zdědila od Britů docela dobrý železniční systém, státní, eh, právní stát a tak dále. Ale také si dovezli socialismus a představy o socialismu. A eh, pan Gray Watson možná neví, že v 60. letech byla statistika taková, že exporty z Hongkongu s obyvatelstvem asi ve výši 4 milionů byl větší než export z Indie, kde je obyvatelstvo asi 1 miliarda. A to souvisí s, to, s tím, že Indie má e, uzavřenou ekonomiku a výrobky nejsou obchodovatelné na světovém trhu. Já chci také říci, že 1948. That is the point that I was making. že Nehru také dovezl do Indie eh, socialismus a právě proto také zde byla uzavřena ekonomika a vedlo to také například dětské práci. A jak se tohoto zbavit, znamená otevřít ekonomiku. A pokud se týče toho mikrobodu, většinou o tomto hovoří kolega Martin, a já chci říci jménem téměř všech britských poslanců vyjádřit obavy, že budou také e, staženy cla na e, whisky. A já bych se chtěl od komise dozvědět, jak toto opravdu dopadne. Děkuji vám. Pan Newton Dunn z ALDE. Já jsem členem delegace, pane předsedo, to je důvod, proč jsem tady. Za prvé si myslím, že v našem zájmu a také v indickém zájmu je dohoda. My jsme dvě největší demokratické oblasti na světě a máme mnoho společného, proto by byla tragédie, kdybychom se nedohodli. Pokud se týče Grahama a také další kolegové, co řekli, tak jeden z velkých názorových rozdílů bude, když budeme mít ratifikovat tuto dohodu. My máme obrovské kompetence vzhledem k Lisabonské smlouvě a také někteří kolegové zdůrazňují například také lidská práva a můžeme také zde prosadit do této dohody otázky lidských práv. A Graham řekl, že toto povede ke skutečnému problému, protože Indové to nebudou akceptovat a my tady narazíme. Je to velice hrdý národ, jsou, je to tisíciletý národ, který již existoval před Evropou také při naší návštěvě jsme šl, jeli autobusem a navštívili jsme vesnici, kde došlo k odstranění, k odstranění dětské práce v důsledku evropských fondů. A to byl skvělý výsledek evropské pomoci ale 100 tisíce dalších eh, vesnic existují, kde dále děti pracují, protože samozřejmě nelze uplatňovat dotace vše. Takže děti v Indii pracují již tisíce let a my toto nyní chceme zrušit. A na závěr já chci říci, a já doufám, že komise poslouchá, na jednom ze setkání jsem seděl vedle opozičního právníka. Vteřinku, pane předsedo, jedna minutka, pane předsedo. Jednu minutku mi poslechně, poskytněte. Mohu dokončit, prosím? Opoziční právník říkal velice jasně, vy, Evropané, nemusíte zde eh, zapracovávat eh, své eh, doložky týkající lidských práv. Vy byste měli trvat na prosazování těchto doložek týkající se lidských práv v Indii, které již existují. A nyní pan Louis Winkler z EPP. Děkuji, pane předsedo. já chápu, že také členové delegace z Indií jsou aktivní při této debatě, protože my máme nedávné zážitky. Indie je ekonomika, která do nedávné doby byla uzavřenou ekonomikou, ale ta se nyní otvírá takovou rychlostí, kterou mnozí politici v Evropě nechápou. Indie je jednou z těch globálních ekonomik, které mají růst, který ji můžeme nyní jenom závidět. Já si myslím, že v zájmu indických a evropských občanů je, abychom měli dohodu o volném obchodu, která bude výhodná jak pro Evropu, tak pro Indii. Myslím si, že vyjednávači z komise by měli vidět, že eh, rozsáhlá dohoda by neměla mít přílišné výjimky. A jestliže tam budou výjimky, tak tyto výjimky by měly mít jasný časový rámec, kdy tedy budou ukončeny. A závěrem chci také říci, že je velice důležité, abychom viděli všechny aspekty indické společnosti a ekonomiky, ale nesmíme zapomínat na to, že hovoříme o tisíce let staré kultuře a civilizaci. A my bychom se především měli snažit tuto civilizaci lépe pochopit a neměli bychom je soudit a odsuzovat. Ehm, já bych tento bod uzavřel, vzhledem k tomu, že čas pokročil, tak nepřijmu další zájemce. O diskusi dám zást- slovo zástupci panu Troci z GUE. Děkuji vám, pane předsedo. Já také nejsem Brit, takže nemohu konkurovat poznámkám, které tady zazněly od britských kolegů, ale obecně souhlasím, že makroekonomická otázka, když diskutujeme o této dohodě, Eh, musíme si uvědomit, že to pro nás je velkou příležitostí, ale také výzvou nebo hozenou rukavicí. A musíme samozřejmě řešit otázky ekologické, otázky lidských práv, otázky eh, dětské práce například. Já jenom zmiňuji, že to vše musíme mít na paměti. Ale za výbor pro mezinárodní obchod chci zdůraznit, že musíme například ze zkušeností z jednání o dohodě o volném obchodu s Koreí byla aktuální otázka poskytovatelů služeb a zprostředkovatelů. A právě toto bude také projednáno s Indií, včetně poskytovatelů eh, internetu. Tedy o tom jsme také diskutovali s Koreí. Eh, Takže já si myslím, že není seriózní to dělat za zavřenými dveřmi. Je třeba, aby celá věc byla transparentní. A také se hovořilo o genericích. Já chci pouze říci, že Indie je největší výrobce generik, ale jestliže budou k dispozici ještě další údaje, pak z toho bude velice výbušná záležitost. A za třetí, ve vztahu k Latinské Americe, když já jsem se zabýval dohodou s Mexikem a také dopadem na zemědělství, na výrobu mléka v Mexiku, tak scénář této dohodě povede k uh, úpadku mexického a také indického zemědělství. Takže toto nepomůže trvale udržitelnému zemědělství v Indii. Děkuji a dám slovo zástupcům komise. Omlouvám se kolegům, kteří nemohou dostat slovo, ač se hlásí. My bohužel nemáme moc času, budeme ale mít další příležitosti. Dám vám tedy slovo na pár minut, abyste se vyjádřil k této diskusi. Děkuji vám. Já budu velmi stručný, eh, pane Moreiro. Začnu konkrétně. Ano, zeměpisná označení, to je jedno z klíčových eh, otázek, které sledujeme. Budeme se snažit, aby Indie souhlasila s ochranou zeměpisných označení, zároveň ale eh, budou indická označení chráněna i mimo zemědělský sektor, to je pro ně priorita. Víno a alkoholické nápoje jsou pro nás prioritou, především v souvislosti s vysokým eh, celním zatížením, eh, které Indové udržují. Budeme tuto otázku řešit a snažíme se o to intenzivně. Zazněla tady řada otázek týkajících se přístupu přístupu k lékům. Komisař de Gucht napsal dopis organizaci Lékaři bez hranic. Ten dopis je veřejnou listinou a e, zdůrazňuje v něm, že v dohodě s Indií není nic, co by omezovalo právo Indů Eh, na prodej generických léčiv. To je v dopisu komisaře de Guchta velice jasně řečeno a pokud k tomu máte další otázky, rád na ně odpovím. Eh, také jsem sledoval otázku poskytovatelů internetu. Chci vás ujistit, že eh, v té dohodě není nic, co by odporovalo eh, evropské legislativě, ale vzhledem, že jste tady zmínili tu otázku, eh, proskoumám to. A pak ještě otázka životního prostředí a sociální ochrany. To bude nesmírně složité v těchto vyjednáváních, protože kdykoliv diskutujeme s indickými kolegy o něčem, zdůrazňujeme, proč tyto dvě otázky jsou pro EU důležité, eh, proč neznamenají protekcionismus ani restrikce obchodu. Jsem přesvědčen, že stejně jako vyspělé demokracie EU i Indie najdou cestu, jak vyřešit ten problém. Bude si to žádat určitou představivost a ochotu ke kompromisu na obou stranách, ale jsem přesvědčen, že nakonec se řešení tohoto problému najde. A pak ještě vysvětlit, ten termín v říjnu. Říjen je pro nás klíčovým momentem pro dosažení zásadního politického pokroku. Pokud taková politická cesta ku předu eh, v klíčových otázkách nebude nalezena, velice těžko si dovedeme představit, že se cesta najde později. To však neznamená, že bychom v říjnu měli podepsat už tu dohodu. Ehm, očekáváme, že dojde k politickému průlomu do října eh, na základě toho, že vyjednavači zintenzivňují svůj svoji práci a snaží se dovést jednání k úspěšnému konci co nejdříve. A pokud e, uspějí, myslím si, že dohoda bude velmi přínosná. To je zatím všechno. Děkuji. Děkuji, dostáváme se k bodu 16 na našem podřadu jednání nástroje na ochranu obchodu. To je také důležitý bod a žádám o vaši pozornost, vážení kolegové. Ti z vás, kteří opouštíte jednací místnost, prosím, učiňte tak co nejrychleji, abychom mohli pokračovat v klidu v jednání.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 Vážení kolegové, dalším tématem jsou nástroje na ochranu obchodu. Je tomu už sedm měsíců, co jsme diskutovali o nástrojích na ochranu obchodu a mezi tím se objevila v této oblasti řada případ, řada soudních sporů, například spor s Čínou v oblasti dotací. A komise ohlásila prodloužení diskusí o budoucnosti eh, regulace v této oblasti a Samozřejmě bude velice zajímavé sledovat, zda eh, došlo k novému vývoji v reformách v této oblasti a je tu s námi Stefan de Pipere, eh, který je ředitelem eh, služby pro nástroje na ochranu obchodu a dal bych mu slovo na následujících 8 až 10 minut, abychom mohli zahájit rozpravu k tomuto tématu. Máte slovo. Děkuji vám, prosím, pane profesore. Pochopil jsem to tak, že si chcete vyslechnout obecné vyjádření a pak vyjádření ke konkrétním aspektům a pak záležitosti institucionální povahy a reformy. Budu postupovat tedy v tomto pořadí. Za prvé, i nadále se držíme názoru, že k tomu, abychom měli správná pravidla v této oblasti a správně aplikovali, má velký význam pro systém. Hmm Ekonomické problémy z poslední doby potvrdily, že tento přístup je správný. Jak už jsme naznačili, snažíme se pravidla uplatňovat správně, umírněně. Zaznamenali jsme také, že před zhruba rokem panovaly obavy eh, z jakéhosi tsunami nebo přílivu eh, nových soudních sporů z hlediska ochrany obchodu a je dobře, že se tak nestalo, i přes ty obavy. K tomu nárůstu soudních pří nedošlo. A jedna z otázek, kterou si v této souvislosti uvědomujeme, že když víme, že systém ochrany obchodu je aplikován dobře, vyhnuli jsme se dumpingu proti obchodním partnerům a e, také jsme se tímto způsobem vlastně ochránili proti nějakým odvetným opatření. Systém je tedy nastaven správně a nástroje na ochranu obchodu jsou tady jakousi, e, jakýmsi cestovním pojištěním na cestě k liberalizaci. To je ta pozitivní zpráva, kterou chceme sdělit. Pozitivní poselství a zároveň vždycky trváme na vysoké kvalitě naší práce. To pro nás bylo důležitým tématem a proto jsme zahájili interní program stabilizace kvality naší práce, prosazování konzistentního přístupu a zajišťování, aby v této oblasti byla EU ze strany ostatních států a partnerů vnímána jako dobrý příklad, modelový příklad. V diskusích s obchodními partnery jsme na tom také hodně trvali a je zajímavé, že se eh, ostatní subjekty začaly Evropskou unii eh, snažit sledovat eh, jako příklad, jí tedy ve šlépějích EU. Tolik tedy obecný obrázek o naší práci. Zaznamenal jsem, že kladete také velmi konkrétní otázky, vztahující se ke konkrétním soudním přím. A také e, otázky systemické povahy. Víte, že dnes e, se například řeší spor o převažující zle, co se týče dotací v Čínské lidové republice, v sektoru potahového papíru. Tam došlo ke změně a musím říci, že změna politiky nenastala. Já musím říci, že pokud byly dobře zdokumentované případy a pokud by si eh, zastupci průmyslu dali tu práci, aby nalezli eh, dotace a nalezli také prima facie doklady o tom, že takové dotace existovaly a ovlivňovaly obchod, že, bychom, že by se ten případ dal otevřít. Přesně to jsme učinili. Máme tedy tuto první soudní při, která samozřejmě vyvolala určité otázky na straně našich čínských partnerů, ale myslím, že dnes je akceptováno, že eh, to šetření vedeme správně a že docházíme k závěrům pouze na základě ověřených faktů. Další otázka, která byla vznesena, se vztahovala k případu obuvy. Abych osvěžil vaši paměť, Eh, my jsme zopakovali opatření a aplikovali je po dalších 15 měsíců. Víme, že Čína eh, zautočila na to, to opatření, ale i na ta původní opatření, to nás překvapilo. Ale jsme velice rádi, že Čína prochází mechanismem, který předem určen a který má řešit spory jak byl stanoven v Ženevě. My jsme velice um, sebevědomí, uvidíme, co ženevský proces přinese. Mm, samozřejmě jsme e, se snažili hájit svoji věc velice neústupně a snažíme se samozřejmě e, vystupovat e, společně s právníky a jsme přesvědčeni, že případ vyhrajeme. Všechny tyto pře, které byly předneseny například u Soudního dvora v Lucemburku, eh, jsme vyhráli, systematicky tedy vítězíme v těchto sporech a myslíme, že tento trend bude pokračovat. Pak padla otázka analýzy statutu tržní ekonomiky v souvislosti s Čínou probíhá analýza i nadále. Existuje pět kritérií, jak asi víte. My ta kritéria sledujeme technickým způsobem jedno po druhém. Spolupráce s Čínou je velice dobrá v tomto smyslu a v současné době se zaměřujeme na účetnictví. Víte, že to má kritický význam pro naši analýzu. My musíme totiž ve své analýze vycházet ze spolehlivých eh, čísel a účtu a zahájili jsme studii spole. Číně, ze vstupy z čínské strany, eh, o tom, jak se daří aplikovat účetní pravidla v Číně a doufáme, že výstup z té studie bude k dispozici na podzim a o něm budeme moci diskutovat s našimi čínskými protějšky a díky tomu se bude moci dané hodnocení dále rozvinout. Eh, reforma EPR, eh, e eh, víme, že ta byla dána trošku k ledu z, z hlediska různé zaangažovanosti v EU, ale také proto, že pravidla v Ženevě nebyla přesně stanovena. Dosud je nejasné, jaká bude forma ve výsledku proto je tedy eh, rozumné o této reformě zatím diskusi zpomalit, pozastavit, přesně to se děje. Tím eh, nechci říci, že bychom byli absolutně nehybní, ale eh, politika je vždycky soubor pravidel a jejich vymáhání v praxi. A jak už jsem zmínil, hodně jsme pracovali na prosazování pravidel a norem pro vymáhání pravidel. S tím jsme se setkali v dalších oblastech, například v politice hospodářské soutěže. A e, přesně to činíme. E, e, zahajujeme program totálního řízení kvality, založeném na nejlepší praxi Eh, v produkci, ve výrobním odvětví i ve službách a přesně tomu se věnujeme. Eh, snažíme se tedy přeskoumat veškerou naši činnost a eh, také komunikaci. Pokud si budete přát, mohu se později ještě podrobněji vyjádřit k této problematice a pak k rozhodovacímu procesu u tedy i tedy dopady Lisabonské smlouvy. A víme také, že komisař byl v kontaktu s vámi, pane profesore, eh, aby vysvětlil své názory, proto očekáváme, že v tom bude v následujících měsících jasněji a rád zodpovím vaše dotazy. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tato vysvětlení. těmto tématům.